Okay, dear colleagues, uh, Vážení kolegové, dámy a pánové, můžeme pokračovat v naší schůzi INTA. A prvním bodem na dnešním pořadu jednání je bod číslo 13 a 14, to společná rozprava. Jde o všeobecný systém preferencí a o kumulaci pravidel původu mezi různými zeměmi. Jde v tomto případě o Norsko a Švýcarsko. Naší spravodajkou je Tiziana Begin a já jí tímto předávám slovo. Eh, grazie, presidente. Eh, Děkuji, pane předsedo. Eh, chci zde představit eh, dva technické dokumenty, které se týkají naší zahraniční politiky. Jsou to věci důležité pro Evropu. Máme zde dvě dohody s Norskem a se Švýcarskem, které byly dohodnuto v rámci pravidel původu GSP. Reforma eh, pravidel původu GSP znamenala, že Norsko, Švýcarsko a Turecko budou eh, moci integrovat evropské produkty do svých eh, řetězců výroby a exportovat je do Evropy. A to v rámci GSP. Ve dvou dokumentech, eh, které zde představuji, Evropská unie a Švýcarsko a Evropská unie a Norsko se rozhodly integrovat eh, evropské a norské a švýcarské produkty do svých eh, produkčních řetězců. A poté tyto produkty mohou být exportovány do Evropské unie. Pokud se podíváme eh, na systém eh, dokládání původu, eh, máme zde nový systém REX, který nahrazuje původní osvědčení o původu, které vydávaly celní úřady v souladu s celní legislativou. Došlo k výměně dopisů v rámci vyjednávání této dohody. A e, nyní e, je tato pozměněná dohoda předložena parlamentu k souhlasu. E, tato věc je velice důležitá pro bezproblémový obchod mezi našimi zeměmi. A Podobná dohoda s Tureckem není nutná, protože tyto změny mohou být zahrnuty bez schvalování nové dohody. Podívejme se na článek 207 eh, a 218. To jsou eh, ty články, které se tímto mění. Mnohokrát děkuji a nyní předáváme slovo komisi. Slovo má Fernando Perody Piknik eh, z generálního ředitelství Taxud. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já k tomu nemám až tolik co doplnit a paní Vegán už v podstatě všechno zásadní řekla. Chtěl bych jenom říci, že eh, toto nahrazuje dohodu, která už existuje a byla podepsána v roce 2001 a že cílem této změny je přizpůsobit se novým pravidlům a, ehm, a původu v rámci GSP tak aby bylo usnadněná kumulace původu. Týká se to e, zemí EU, Švýcarska, Norska a Turecka. A zároveň se to e, týká e, původních zemí, které se účastní GSP. Tyto země budou mít příležitost využívat preferencí eh, více, než jak je tomu nyní. Dále, pokud jde o eh, prokazování původu, byl zaveden nový systém, který se nazývá REX a ten eh, usnadní dokládání původu ze strany registrovaných vývozců. Budou nahrazeny v současné době existující osvědčení o původu. Pokud jde o časové lhůty, nový systém REX v Evropské unii i ve Švýcarsku, Norsku a Turecku funguje od 1. Eh, ledna tohoto roku. To znamená, že jakmile tento návrh bude schválen, tento nový systém bude přístupný a transakce eh, mezi těmito eh, pěti oblastmi budou snadší. Mnohokrát děkuji Pan, děkuji pane Pabrixi. Máme zde některé zástupce politických stran. A je to na mě jako na koordinátorce. Pan Pabrix eh, eh, dnes nemohu přijít, má dnes narozeniny, tak má asi eh, jiné starosti. Ale požádal mě, abych řekla některé připomínky k těmto dvěma zprávám. Za prvé, pan Pambrix bych chtěl poděkovat paní Begin, zpravodajce, za tuto zprávu, eh, která je velice technická a děkuji za dobrou spolupráci. V principu jde o aktualizaci dohody, dohod eh, s Norskem a se Švýcarskem, a tak, aby byly zohledněny eh, změny v rámci reformy GSP z roku 2010 náš stínový zpravodaj podporuje tyto změny, protože to umožní Norsku a Švýcarsku, aby eh, lépe využívali eh, nový systém REX, který nahrazuje původní osvědčení o původu. Tento systém REX už funguje. Eh, zároveň to umožní vyhnout se možnému narušení, narušení trhu. Dále, systém kumulace usnadní obchod s Tureckem Evropskou unii, Norskem a Švýcarskem. A Všichni víme, že vztahy mezi EU a Tureckem nejsou na nejlepší úrovni a tak je důležité, aby existovala přinejmenším nějaká spolupráce, e, i když je to na e, takto technické úrovni. A takže my podporujeme tento návrh a děkujeme zpravodajce za dobře odvedenou práci. Děkuji pan Danty za SAD. Děkuji, pane předsedo. Já bych na začátek chtěl eh, poděkovat paní Begin za odvedenou práci. A děkuji za to, co um, udělala eh, za tu práci na těchto dohodách mezi Evropskou unii, eh, Švýcarskem a Norskem. Jde zde o úpravu pravidel původu v rámci GSP. Bude tímto zajištěn preferenční přístup pro rozvojové země. Nová pravidla původu v rámci GSP vstoupila v platnost v lednu 2017. Hlavním cílem je, aby vývozci měli zjednodušený systém a budou předkládat osvědč, osvědčení novým eh, způsobem. A paní Begin zmínila případ eh, Turecka. Turecko už má právní nástroje pro integraci těchto nových pravidel a pravidel a tak není třeba uzavření nové dohody prostřednictvím nového systému EU, Norsko, Švýcarsko a Turecko budou moci zajistit, aby země GSP do systému zpracovávání výrobků na vývoz integrovali tento e, nový systém. Ehm, samozřejmě za předpokladu, že ehm, dané výrobky eh, byly zpracovány odpovídajícím způsobem v zemi původu. Já bych chtěl položit otázku, pane předsedo. Včera jsme měli velice zajímavou diskuzi o budoucích vztazích mezi Evropskou unii a Velkou Británií. A eh, jedna z věcí, o které se hovořilo, byla právě pravidla původu. Mě by zajímalo, jestli v budoucnu má komise v plánu uzavřít podobnou dohodu, o jakých zde dnes hovoříme, také s Velkou Británií. Myslím si, že je důležité um, se zabývat otázkou pravidel původu. Myslím, že ehm, když se podíváme na tento systém ehm, je eh, třeba mít na mysli, že tento systém je podobný jako systém GSP plus pro rozvojové země. Eh, já předpokládám, že většina parlamentu eh, tyto dohody schválí, je to velice důležité. Děkuji, další stínoví zpravodajové zde nejsou a nikdo další se nehlásí o slovo a tak předám slovo zpět komisi. Máte nějaké připomínky k tomu, co řekli poslanci? Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat poslancům za velice dobré představení eh, obsahu návrhu a cílů návrhu. Zazněla zde jedna otázka týkající se budoucích vztahů s Velkou Británií. Eh, víme, že se řeší budoucí vztahy mezi EU a Velkou Británií. E, obchodní vztahy se budou řešit na radě, na samitu dnes a zítra. Poté budeme e, vědět více o e, vztahu mezi těmito dvěma celky. Zda bude existovat bo, um, dohoda o volném obchodu a jak to bude s pravidly původu pokud by měl existovat eh, nějaký systém ehm, preferenčního přístupu, potom aby měla být také odpovídající pravidla původu. Tak to funguje i s jinými zeměmi. Samozřejmě nemůžeme ehm, nějak předjímat výsledek eh, vyjednávání, ale v nadcházejících dnech a týdnech snad budeme vědět více, jak budou vyjednávání postupovat. Ano. Žijeme v zajímavé době, pokud jde o pravidla původu. Především eh, pokud jde o Velkou Británii. Děkuji a nyní předám slovo zpět eh, paní zpravodajce Begin. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat eh, všem kolegům za jejich příspěvky do diskuse v podstatě nemám eh, moc co doplnit. Jedná se o velice technickou věc. S ohledem na eh, čas eh, nechci už nic dalšího doplňovat. Toto téma bude předloženo na plenární zasedání, aby bylo zajištěno, že budeme mít jasná pravidla pro naše vývozce. Fine. Děkuji. Termín na předložení pozněvacích návrhů je 4. dubna v 11 hodin. Tentokrát je to 11. S tím, že přijmeme to na dalším výboru v dubnu. A zpravodajka chce, aby proces probíhal co nejrychleji, tak se to dostane buď to na první nebo na druhou květnovou plenárku. Děkuji a půjdeme k dalšímu bodu. bodu 15. Bohužel zpravodajka v tuto chvíli není v sále přítomná. Tak doufám, že brzy dorazí. Jinak asi si budu muset zavtipkovat. Uděláme si pětiminutovou pauzu. So, break is over and uh, we now... Dobrá, končí přestávka, můžeme se pustit do bodu 15 na pořadu jednání. Je to stanovisko pro výbor 9 týkající se transparentního odpovědného řízení přírodních zdrojů v rozvojových zemích. Konkrétně půjde o lesy. Měli jsme dlouhé diskuse o lesích v rozvojových zemích na několika zasedáních. A to především v souvislosti s dohodou o dobrovolném partnerství FLEC. Máme některé partnery mezi rozvojovými zeměmi, které používají FLEc. A také jsme diskutovali o palmovém oleji a odlesňování rozvojových zemí. Je to tedy důležité téma a má návaznost i na systém povinností vyplývající z GSP+. Spravodajkou a předkladatelkou tohoto stanoviska je Maria Arena, která tímto dostává slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážení kolegové a kolegyně, Degradace lesů a nelegální těžba a odlesňování je fenomén, který postihuje řadu zemí, se kterými Evropská unie má obchodní vztahy. A z toho, výbor, z toho důvodu tento výbor chce bojovat proti tomuto odlesňování. Má to totiž negativní dopad na klimatické změny, zrychluje ztrátu biodiverzity a jedně 1,6 miliardě lidí odebírá živobytí. Navíc je to také terén pro násilí, porušování lidských práv a korupci v producentských zemích. Odlesňování degradace lesů a nelegální těžba může být motivována různými faktory. Některé z nich jsou právě napojené na obchod. A z toho důvodu investiční a obchodní politika založená na hodnotách Evropské unie a v souladu s cíly trvale udržitelného rozvoje musí sehrát důležitou roli. To je také opáky. Evropská unie je prvním vývozcem a dovozcem zboží na světě a prvním mezi poskytovateli přímých zahraničních investic. Takže nám to umožňuje přispět globálně k transparentním odpovědnému řízení přírodních zdrojů, včetně lesů. A hovořili jsme třeba o minerále z konfliktních zón a viděli jsme, jaký dopad můžeme mít na celou problematiku a jak jsme schopni si vynutit jisté standardy ale nejde jenom o dobré uh, záměry, jde také o právní povinnost. 2.15 Evropská unie Singapur je rozsudek Evropského soudního dvora, podle kterého Evropská unie musí principy ochrany životního prostředí a zlepšování přírodního prostředí a odpovědného řízení přírodních zdrojů začlenovat do společné obchodní politiky Evropské unie. Takže toto stanovisko Evropského soudního dvora je velmi důležité pro práce našeho výboru. Proto je zásadní, aby Evropská unie zajistila větší koherentnost obchodní investiční politiky s bojem proti korupci, rozvojem a ochranou lesů. Během posledních desetiletí Evropská unie sehrala zásadní úlohu eh, v boji proti nelegální těžbě dřeva, a to právě nařízením FLECT, nařízením o lesech a partnerskými dohodami, které jsou dobrovolné. Evropská unie se musí postarat o to, aby tato opatření byla provedena a musí zajistit dostatečný přeskum tak, aby tyto nástroje byly v souladu s mezinárodním právem. Potřebujeme nové iniciativy iniciativní zprávy z roku 2017 týkající se palmového oleje Evropský parlament řekl, že Evropský, Evropská unie má vytvořit akční plán týkající se boje proti odlesňování. Bude obsahovat regulační opatření, které mají zajistit, že žádné finanční transakce a investice nebudou propojeny se zhoršováním kvality lesů. Mělo to také souvislost s palmovými oleji. Uh, Průmyslové zemědělství je dalším faktorem. 80 odlesňování na celém světě je způsobeno právě zemědělstvím. Odborníci předpokládají, eh, že úmluva, která by odpovídala právům obyvatel lesa a mezinárodní ekologickou legislativou by pomohla, protože jinak v podstatě eh, dochází k zásadnímu odlesňování. Proto je potřeba globálně tuto problematiku řešit. Především co se týče obchodování třeba s palmovým olejem, s hovězím, se, sajo, se sojou, kaučukem či kakaem. Mezinárodní dohody se zeměmi, které mají vysokou biodiverzitu, i se zeměmi, které dovážejí a transformují tyto produkty, tuto problematiku řešily. Palmový olej a palmy obecně a v jejich plantáže působí, jsou velkým důvodem odlesňování, třeba v Malajzii. V Kongu, v Africe, tam také vidíme nelegální odlesňování, které právě vyplývá z potřeby stavět a budovat a, palmové a kaučukové plantáže. 90 odlesňování mezi roky 2000 a 2009 proběhlo nelegálně, třeba v Brazílii. Přestože vláda se snaží tento problém řešit, trvají velké problémy jak s prevencí, tak eh, s bojem proti korupci. Argentina, Bolivie, Paraguay, to jsou země, které také trpí nelegálním odlesňováním, které je právě eh, zdůvodněno potřebou pěstovat soju a eh, mít pastviny. Měli bychom bojovat s Mercosurem proti těmto problémům, a to především prostřednictvím kapitoly o trvalé udržitelném rozvoji v této dohodě a také eh, možností sankcí, což je ale až poslední možnost. Evropská unie, je Japonsko, tam máme další dohodu a je to problém, protože Japonsko je čtvrtým největším dovozcem dřevěného zboží eh, původu, který je možná nelegální, protože v Japonsku je špatná regulace, která vychází pouze z dobrovolných opatření a může se stát, že dovoz je nelegální toho dřeva se budou zvyšovat. Dohoda ZESTA také odkazuje na určitá rizika, které je potřeba řešit a snaží se posílit svou kapitolu o trvale udržitelném rozvoji. Evropská unie se musí postavit této situaci čelem. Studie Evropské komise z roku 2013 ukazuje, že mezi roky 90 a 2008 Evropská unie byla tím největším dovozcem, čistým dovozcem a produktů eh, deforestace. Hovězí, soja a palmový olej, to jsou ty tři hlavní produkty, které vyplývají z odlesňování. Co se týče destinací těchto produktů, nebo jsme destinací těchto produktů a proto se musíme starat o řešení tohoto problému. Investiční a obchodní politika musí být lépe využívány, stejně tak jako GSP, jak jste říkal. Kapitoly pro trvale udržitelný rozvoj v dohodách o volném obchodě musí být posíleny. Potřebujeme nové nástroje, jako například eh, regulace v oblasti riskantních zemědělských produktů. Kolegové, kteří mají na starosti tuto zprávu, doufám, využijí tohoto stanovisko a doufám, že se dohodneme na tomuto doporučení, protože tím čelíme obrovské výzvě. Můžeme vytvořit z evropské obchodní politiky skutečný nástroj trvale udržitelného rozvoje. To je cíl, kterým jsme vždy sledovali v tomto výboru a doufám, že budeme schopni v tom pokračovat i do budoucnosti. Děkuji. Já také děkuji. A první dostanu slovo stínový zpravodajové a potom zpravodaj DEVE. Stínový zpravodaj EPP, pan vás prosím. Dobrý den, pane předsedo. Já se jmenuji Rueš, ale i tak se to vyslovil velice dobře. Já bych chtěl v první řadě poděkovat Marii Areně za ten text, který nám předkládá. Um, dokonce vypracovala dřív než hlavní výbor, takže v, tomto, v této první výměně názoru bych eh, toto chtěl ocenit, ale mám několik menších připomínek. Evropská unie eh, vlastně má eh, velké množství lesů, pokrývají třetinu území Nicméně představuje to pouze 4 světového eh, lesního porostu, to znamená 96 lesů leží mimo EU. A tady vyvstávají ty problémy, které jsou právě zapříčinění tou deflorestací úplně bezuzdnou ve velké míře nelegální a na to jsou samozřejmě napojeny obchodní zájmy, jako je těžba dřeva, Ovšem některé na to nesmíme zapomenout, vyplývají právě z klimatických změn, které jsou víc než viditelné. A i když mezi námi nemáme nějakou společnou lesnickou politiku, tak bychom měli přispět právě do nějakého rámce, kterým se to, tato oblast bude řídit a bude se následně implementovat strategie v určitém tedy společném rámci pro lesnictví. Takže za prvé je důležité mít opravdu udržitelný způsob řízení lesů, tak aby se zachoval tento jedinečný ekosystém. Eh, měli bychom pro něj jasně stanovené cíle, ambiciozní cíle, uvědomovali bychom si ten eh, multifunkční eh, charakter lesu a vše by bylo v rovnováze. Na mezinárodní úrovni, jak tu zaznělo, tady bych se chtěl odkázat na partnerské dohody v oblasti lesnictví, právě eh, pod používanou zkratkou FLECT. Už se to provádí 15 let a měli bychom nahlížet jako na výborný nástroj právě pro udržitelné řízení lesu. Jak co se týče té spolupráce pro rozvoj, tak obchodní spolupráce a také co se týče zahraniční politiky EU. A v této oblasti bychom se měli řídit dobrými postupy, zejména těmi, které právě vedly k tomu vydávání těch licencí pro vývoz. To první to bylo právě z Indonésií. tady chci připomenout, že to bylo před desíti lety. Vstoupilo to ale v platnost oficiálně v listopadu 2016 a po prvním roce existence bylo vydáno více než 3 tisíce licencí pro Evropskou unii v hodnotě více než miliardu eur což odpovídá 25% veškerého vývozu dřeva do Unie. A proto, pane předsedo, Evropská unie opravdu je lídrem, co se týče šíření těch dobrých postupů ohledně odpovědného řízení udržitelné správy lesů na globální úrovni. Zejména toto je oceněno na úrovni OSN. Takže nástroj FLECT je klíčovým nástrojem právě pro boj proti nelegálnímu obchodování s dřevem. Um, rozšířit eh, působnost těchto partnerských dobrovolných, eh, těchto partnerských dohod je dobrovolné. Máme tu už dobré zkušenosti ze stávajících dohod. Povede to také k řádné spolupráci, koordinaci. Je to důležité zvlášť nyní, kdy se hovoří právě o nových programech eh, pro další finanční období. Pak jsou tu kapitoly o obchod a udržitelný rozvoj. Tady bych eh, chtěl, aby toto bylo zahrnuto do všech budoucích dohod i do těch dohod, které nyní eh, se podrobují revizi. Ještě chci říci paní zpravodajce, že předložím několik pozměňovacích návrhů a ještě jednou jí děkuji za prezentaci tohoto textu. Děkuji. Děkuji, pane Rueši. A nyní za Alde, paní Hirsch. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Srdečně děkuji také zpravodajce za odvedenou práci a za její příspěvek. Já bych za ALDE chtěla říci, že se domníváme, že eh, toto téma je nesmírně důležité. Má to samozřejmě eh, vliv také na klimatické změny a z tohoto důvodu je toto téma pro nás velice zajímavé. A je zásadní, aby e, se k lesům přistupovalo trvale udržitelným způsobem a tak i z naší strany je důležité, abychom toto téma zahrnuli do vyjednávání o dohodách o volném obchodu. Transparentní dodavatelské řetězce, to je důležitý aspekt, ale také samozřejmě prosaditelná pravidla. Zde proto musíme eh, klást důraz na to, abychom měli realizovatelná pravidla, která budou v praxi prosaditelná. Eh, to je aspekt, na který bychom se měli eh, soustředit. Je potřeba, aby zde nebylo příliš mnoho složitých pravidel, ale abychom se soustředili na pravidla pro ochranu životního prostředí, abychom měli systém označování, který bude použitelný v praxi A je také potřeba, abychom vždy dávali pozor na to, aby e, právní prosaditelnost daných opatření byla zajištěna. Já myslím, že e, zde máme velice dobré východisko pro další vyjednávání. Mnohokrát děkuji. A teď za zelené. Zde nikdo není, ale ano, Helmut. Musím nahradit Lulu Sanchez, která dnes nemohla přijít, ale požádala mne, abych ji zde zastoupil. Je to velice důležité téma, jak bylo řečeno. Lula Sanchez děkuje zpravodajce za návrh, který reflektuje většinu aspektů této problematiky. Poslední pravidla, včetně flektu, se ubírají správným směrem. Nyní je potřeba se zamyslet nad tím, jak můžeme podporovat trvalé udržitelnější řízení přírodních zdrojů, především v rozvojových zemích. Zatím to vypadá alarmujícím způsobem. 8,8 milionů hektarů každoročně odlesňováno. Je to součástí globálního řetězce, jehož jsme součástí. Přestože jsme přijali akční plán FLECT, tak pořád se zvyšuje odlesňování. Existuje zde nedostatek odpovědnosti a transparentnosti. Je potřeba se zabývat těmito aspekty u dřevařství a je potřeba uzavřít globální dohodu proti odlesňování. Lula Sanchez uvádí, že jí především leží na srdci, že konzultace s občanskou společností a se společnostmi, které žijí v lesech či na nich závisí, není adekvátní, pokud vůbec existuje. Tato zpráva je dobrou příležitostí poukázat na to, jak důležité tyto konzultace jsou, jak je důležité, aby byly poskytnuty informace před rozhodováním. GUMGL poskytne pozněvací návrhy, které posílí určité části tohoto textu či je vyjasní, Nicméně, podle našeho návrhu se tento text ubírá správným směrem a budeme se těšit na další spolupráci eh, na zasedání stínových zpravodajů během nadcházejících týdnů. Děkuji. Nyní Heidi Hautala, prosím. Děkuji. To je hlavní zpravodajkou. Jsem velice ráda, že kromě DV i výbor INTA a výbor pro životní prostředí se vyjadřují k této problematice, tyto výbory tedy prostřednictvím stanoviska. Děkuji za spolupráci. S výborem Envy spolupracujeme na, článkem 54, na základě článku 54, to tež platí pro DV. Máme tedy dobře rozdělenou práci. Nicméně výbor INTA má další prostor pro to, aby k této zprávě přispěl. Je to zpráva z vlastního podnětu, ale myslím, že je velmi aktuálně načasovaná. Evropský parlament na Evropskou komisi apeloval, aby vytvořila akční plán týkající se zhoršování kvality lesů a odlesňování. Minulý pátek Evropská komise zveřejnila studii proveditelnosti, jejímž cílem je právě zadat takovýto akční plán. Ze studie proveditelnosti Evropské komise z minulého pátku se dozvídáme, že existuje několik možností doporučení opatření pro boj proti odlesňování a zhoršování kvalitě lesů. Řada těch nejefektivnějších opatření spadají přímo do kompetence výboru pro mezinárodní obchod. Například se tam hovoří o tom, že je potřeba stanovit eh, mechanizmy důleži- eh, dostatečné péče, které budou povinné a to také navrhuje vaše předkladatelka z výboru pro mezinárodní obchod. Dobrovolné partnerství FLECT a jeho proces může být posílen, ale je potřeba ho pochválit. A co se toho posílení týče, tak k tomu by se také měl vyjadřovat výbor pro mezinárodní obchod. Z 16 dobrovolných dohod o partnerství nebo u 16 případů platí, že komise nemá dostatečné administrativní zdroje na to, aby tyto dohody mohly být skutečně uplatňovány. Otázka trvale udržitelných dodavatelských řetězců. Ta je také velmi provázána s touto problematikou. Les přidává, přináší různé druhy hodnot, může být trvale udržitelným zdrojem obživy pro místní a domorodé obyvatelstvo. Když budeme podporovat trvale udržitelné hospodaření z lesy u partnerských zemí, tak to bude vytvářet trvale udržitelná pracovní místa pro místní obyvatele, kteří žijí blízko k lesu a určitě to přispěje i k naplňování cílu trvale udržitelného rozvoje. Je potřeba se zabývat problematikou velkých plantáží, které mají často negativní dopad na lesní pokryv těchto zemí a jsou důvodem k odlesňování. Ale musíme se také zabývat způsoby, jak podpořit místní obyvatelstvo v ochraně lesa a souběžném hospodářském využívání tohoto lesa. Takže hodnotový řetězec je také důležitým aspektem. Lesy jsou ohroženy, nejsou obhospodařovány trvale udržitelným způsobem a to často kvůli způsobu zprávy věcí veřejných. Takže kdybychom trvale udržitelné hospodaření z lesy vkládali jakožto klauzuly do kapitoly pro trvale udržitelný rozvoj či boje proti korupci obchodní dohod, tak to myslím, že by bylo výborné řešení. Z vysoké úrovně jsme slyšeli reakce zemí, které produkují palmový olej a velmi na to reagoval Evropský parlament. Takže si myslím, že existuje páka na to, aby tyto země nehospodařily způsobem, který zhoršuje kvalitu lesa či odlesňuje. Určitě budeme schopni motivovat i trvale udržitelné hospodaření z lesy. Takže ochrana lesu a ochrana obživy z lesa může jít ruku v ruce. Doufám, že zpráva Evropského parlamentu bude znít silným hlasem, zásadně k tomu přispěje i výbor pro mezinárodní obchod a bude se touto zprávou řídit Evropská komise v dalších přípravách akčního plánu týkajícího se odlesňování a zhoršování kvality lesů. Děkuji, Jema, prosím. Děkuji, pane předsedo, a gratuluji navrhovatelce Marii Areně, protože vypracovala výborné stanovisko. Chtěla bych se soustředit na jeden aspekt, na který poukázala kolegyně za ALDE. Týká se to kontroly implementace a aplikace těch opatření a konkrétně skutečnosti, že ty certifikáty dřeva, které pocházejí z těch legálně pokácených lesů, Myslím si totiž na, na základě určitých informací, ke kterým jsem měla přístup, že tu není dostatečná kontrola o tom, jak se vlastně připravují ty certifikáty podniků může k nám tedy takto dorazit na trhy dřevo, které pochází z lesu se správným certifikátem, ale nejsou to legálně pokácené lesy. Tady na to bych tedy chtěla poukázat, protože si myslím, že je to opravdu významný aspekt. Děkuji nyní komise. Madlen, kterou velmi dobře známe. Madlen, je potřeba, aby parlament vedl Evropskou komisi v tomto? Děkuji. Já vím, že se snažíte vyhnout vyslovování mého příjmení, proto mi říkáte se s ním jménem, ale v každém případě, vážení poslanci a poslankyně, děkuji mnohokrát za možnost vystoupit a děkujeme mnohokrát paní poslankyni Arenas za předložení návrhu stanoviska. Vyslechla jsem si vaše vystoupení, která hovoří o tom, jak důležité je propojení lesnictví a mezinárodního obchoda. Les je velmi důležitým příkladem propojení obchodu a odpovědného řízení přírodních zdrojů. Jak bylo řečeno, Evropská unie je velkým dovozcem a zároveň vývozcem lesních, lesnických výrobků a zároveň také investuje do lesnictví. Máme důležitý vliv a obecně pozitivní vliv, protože u nás existuje poptávka po lesnických výrobcích z trvale udržitelných zdrojů a posilují tu iniciativy právě typu FLECT. Kapitoly pro trvale udržitelný rozvoj obsahují již roky závazky, které se zabývají nelegální těžbou dřeva a je důležité v této praxi pokračovat. Teď je potřeba sledovat monitorování, sledovat provádění tohoto rámce prostřednictvím flektu a také příslušných kapitol v obchodních dohodách. Co se týče návrhu stanoviska, tak skupina komodity z ohrožených lesů nám trochu působí problémy, protože máme pocit, pocit že by to mohlo eh, vést tento text do nesouladu s mezinárodním právem. Teď, co se týče eh, důkladné péče, tak eh, my jsme a tento parlament souhlasil s poměrně širokou směrnicí o informačních povinnostech a na základě té se budou muset právě do výročních zpráv uvádět kapitoly o trvalé udržitelnosti a podobně. Tak se proč se nepodívat na to, jak tato legislativa bude prováděna, jestli ta zvýšená transparentnost nám umožní dosáhnout svých cílů. Když se snažíme zjistit, kde transparentně odpovědné řízení přírodních zdrojů jde ruku v ruce a s politikou obchodní, tak doufám, že výbor uzná, že máme nástroje, které již jsou tak jako tak užitečné a že také najdeme nástroje, které umožní zlepšení v příslušných oblastech. Zpravodajka výboru DV odkazovala k nedávným studiím, nezávislým studiím, které se týkají komodit a odlesňování a palmového oleje. To jsou ale názory konzultant, konzultantů, kterým byla zadána tato studie. Evropská komise vyhodnotí obě tyto studie a další vstupy i v souvislosti s diskusí o dalších opatřeních Evropské unie proti odlesňování. A nakonec Řada vašich připomínek je dosti technická, takže velice rádi o nich budeme komunikovat bilaterálně se všemi, kteří mají zájem po tomto zasedání. Děkuji. Děkuji. Co se flektu týče, můžu poprosit o čísla? Kolik zemí používá flekt? A jaké máme zkušenosti s flektem? Hmm. Um, já předám slovo, já jsem z eh, generálního ředitelství pro obchod. Já jsem tady hovořila o obchodní problematice, ale pracujeme s Devkem, takže předám slovo kolegyni z Devka. Dobrý den, jmenuji se Maria Pachta z generálního ředitelství Devko. Pokud jsem rozuměla otázce dobře, tak zněla, kolik partnerských zemí již nyní mají licenci FLECT. Je to pouze Indonésie, která již byla zmíněna. Během prvních 14 měsíců bylo vydáno 40 tisíc licencí, které mají hodnotu zboží dohromady 1, 1 miliardu dolarů. Ghana se brzy připojí, asi ne tento rok nutně, ale chtěli bychom, aby příští rok byly vydávány licence i v Ganě. Můžete také se pokusit popsat, proč ten proces trvá tak dlouho? To je zajímavá otázka. Ono může trvat dlouho vysvětlit samotný problém. Ghana byla první země, která v roce 2009 uzavřela dohodu, Indonésie ji uzavřela daleko později. V mezičase dalších devět zemí provádí VPA a s šesti zeměmi vyjednáváme. Je to v jihovýchodní Asii, v Africe a v Latinské Americe. FLECT a VPA se netýkají totiž pouze obchodu. Týkají se zprávy věcí veřejných a pracujeme zde v poměrně složitém kontextu. Snažíme se zlepšit zprávu věcí veřejných, transparentnost, participaci, odpovědnost. To jsou všechno témata, která zmiňujete v této zprávě. A musím říci, že okolnosti, které panují na místě, tomu vždy nepřispívají. Pracujeme v zemích typu Demokratická republika Kongo, kde dřevo je dáváno do souladu s, do soustažnosti s konflikty. A chceme, aby vznikl prostor pro dialog o řízení věcí veřejných, ale pochopitelně bude trvat velmi dlouho, než budeme schopni hovořit o dřevu z Demokratické republiky Kongo, které odpovídá flektu, nebo třeba Liberie. To je velmi křehká země po konfliktu a je skoro nemožné dostat za krátkou dobu takovéto výsledky. V tuto chvíli se snažíme vytvořit pracovní plán, který bude provádět akční plán a VPA a představíme je Evropskému parlamentu snad do konce tohoto roku. Děkuji. A když se vrátím k plamovému oleji, tak možná by komise se mohla trochu vyjádřit ještě k té reakci Malajzie a Indonésie, která byla dost tvrdá na to rozhodnutí v Evropském parlamentu, o kterém hovořila kolegyně Hautala. Um, deforestation. Odlesňování to není rozhodně jednoduché téma, je to složité. A proto komise eh, provedla, nechala provést tu eh, studii proveditelnosti, ta je nyní již zveřejněna. Komise se snaží analyzovat právě ty nejlepší možné postupy. Samozřejmě reakce Malajzie, Indonésie byly rázné. My se snažíme i v rámci kontextu FLECT to dále eh, projednávat i s tím aspektem odlesňování a pak se tedy věnovat i tomu nelegálnímu odlesňování. Nicméně opravdu z politického hlediska je to velice citlivé téma nejen vůči těmto dvěma zemím, ale právě i třeba na druhé straně Atlantiku vůči Brazílii. A myslím, že i v Peru to bylo žávé téma. Pan Scholz. Děkuji, pane předsedo, také já chci poděkovat komise za ta dvě dodatečná vysvětlení. Já to chápu tak, že to vede také k otázce toho, jak eh, vlastně do jaké míry je toto složité téma zprávy zahrnuto do probíhajících jednání eh, uzavření určitých FTA, konkrétně tedy odlesňování, palmový olej a propojení s dohodou Mercosur. Takže je tady také ta možnost toto zahrnout do toho procesu jednání. Není to o tom, že tu budeme mít příslušnou kapitolu, ale že se tu vyjmenují opravdu jasné výzvy pro nás, pro obě strany. Nemusí to být ani se zeměmi, kde máme rozsáhlé obchodní vztahy, ale třeba lesnictví z Rus- v Rusku, to je významná oblast, takže se můžeme pokusit využít ten mechanismus FLECT, abychom šířili to povědomí. Také já děkuji komisi za dodatečné vysvětlení jejich náhledu. Mám ještě doplňující otázky. Myslím si, že oprávněně zmiňujete, že máme určité nástroje již teď a že je tu i prostor pro určité vylepšení a v rámci této diskuze a vyměny názory. Já, mám, já jsem takového dojmu, že otázka zprávy a toho, co my nazýváme nepřímé dopady na užívání půdy, nejsou dostatečně brány v potaz eh, při práci s těmito nástroji, jako je, jsou ty dobrovolné partnerské dohody. Chápu to správně a pokud tedy něco v této oblasti můžeme udělat. A pak ještě ty dobrovolné partnerské dohody jsou vedeny proto, aby také se vytvářela udržitelná pracovní místa v lesnictví. Prosím, kdo z vás bude chtít odpovědět? Asi já. Myslím si, že ta první otázka, na to asi nemohu odpovědět za dvě minuty. Myslím si, že tedy to jednání zahrnuto, nebo otázka zprávy zahrnuta do probíhajícího jednání, stejně tak i oblast využití půdy. Tady hovoříme opravdu o dlouhodobém procesu, ty diskuze probíhají zejména s těmi dvěma zmíněnými zeměmi, tam se jedná o palmovém oleji, ale odpověď ještě nemáme. Některé z reakcí, na které se odkazujete, konkrétně Indonésie, Malajsie, od, eh, vlastně odrazují právě tu, ten obchodní charakter eh, této dohody, že prostě tam nemůžeme vyloučit ty konkrétní produkty. Pokud se zmíní konkrétně palm, o, eh, palmový olej, tak zase to, na to mohou poukázat, jako že je to určitá diskriminace. Ano, opravdu z Indonésií budeme muset najít řešení ohledně palmového oleje. Uvidíme, co můžeme udělat na interní úrovni EU eh, e a co se přenechá na oblast FTA. A kolegyně eh, zřejmě odpoví na tu druhou oblast těch eh, partnerských dohod. Otázka zprávy, to je tedy ten hlavní pilíř akčního plánu FLECT. Je to důležitý pilíř také v těch VPA dohod a také eh, pro udělování eh, těch eh, licencí. Transparentnost, odpovědnost, účast, boj proti korupci, to jsou všechno důležité prvky, na kterých pracujeme s partnerskými zeměmi, abychom je tedy vyřešili, aby to vedlo k závěrečnému ustanovení, Samozřejmě, že tento nástroj nemůže vyřešit všechno, nepřímé využívání země, odlesňování a po, podobně. To jsou ty hlavní záměry. My prostřednictvím VPA se snažíme eh, na to, do tohoto zahrnout všechny zúčastněné strany a vidíme tedy, že jsme hodně pokročili. Například stávající jednání s Hondurasem a s Guajanou. Tady si myslím, že jsme dosáhli dohody s oběma zeměmi, tam zahrnout ty nediskriminační principy do VPA. Co se týče nejrůznějších zúčastněných eh, stran, i tedy těch práv domorodých obyvatel a příslušných skupin v Guajaně, užívání půdy domorodých obyvatel, to je samozřejmě důležité téma. Tam jsme tam jsme zahrnuli příslušný mechanismus na stížnost. Nicméně tady nechceme používat ty VPA dohody, abychom to pak nějak museli řešit na národní úrovni. Jsou v podstatě takovým nástrojem, který rozhodně nemůže vyřešit všechno. Já děkuji a ještě na závěr paní zpravodajka. Děkuji. Už v rámci dnešní diskuse vidíme, jak složité to téma je a jak je potřeba k němu přistupovat globálně. Za prvé, jak jsem řekla na samém začátku, odlesňování není způsobeno pouze obchodováním se dřevem. Pochopitelně částečně ano, a částečně to platí i pro nelegální obchod se dřevem. Máme pravidla a je potřeba je vyhodnotit, uplatňovat a přinést další opatření, jako třeba flekt, anebo dohody o dobrovolné spolupráci. Je potřeba tedy řešit nelegální dovoz. Jsem překvapena, že tady není tak sud, protože jeden z důvodů, proč se řeší otázka nelegálního obchodu je, že na vnějších hranicích Evropské unie se nám nedaří řádně kontrolovat to, co vstupuje na evropské území. Já jsem ochotna pochopit, že třeba legislativa týkající se diamantů je těžká, protože diamant se lehko schová. No ale když si vezmete a, kmen stromu, který přijede do přístavu a konkrétně do Antwerp a já jsem belgičanka, no to se přece jenom tak neschová. Takže když potom ty kmeny se dostanou na evropské území se špatnou a falešnou certifikací, no tak si kladu otázku, jak jsme na tom se schopností kontrolovat na hranicích, co vstupuje na evropské území. Máme stejné problémy s kontrolou migrantů jako s kontrolou nelegálního dřeva. Proto je potřeba situaci zlepšit na hranicích. To je první věc. Za druhé, my jsme během této rozpravy moc nehovořili o nepřímých dopadech obchodu na odlesňování a na zemědělství. Hovořili jsme o palmovém oleji, ale stejně tak bychom mohli hovořit o intenzivním pěstování soji či intenzivní živočišné výrobě. A já mám za to, že obchodní dohody, které vyjednáváme a podepisujeme, jsou skutečně zajímavým nástrojem, který nám umožní bojovat proti zrychlující se deforestaci. Když třeba v devku poskytneme pomoc, která pomůže danému obyvatelstvu lépe řešit zprávu věcí veřejných, ale na druhou stranu obchodní dohodou privilegujeme intenzivní zemědělství, které degraduje půdu, no tak potom v podstatě ti lidé mají eh, větší motivaci prodat tu půdu, než ji obdělávat a v podstatě hrajeme dvojí hru. Na jednu stranu jim dáváme pomoc, abychom umožnili trvale udržitelné hospodářství, ale potom obchodem vlastně děláme protiklad. A právě proto říkám, že kapitoly týkající se trvale udržitelného rozvoje musí mít sankce a musí být povinné. A navíc Evropský soudní dvůr nás nejenom žádá, Připomínám kauzu se Singapurem, ve které Evropský soudní dvůr říká, že Evropská unie musí otázku trvale udržitelného rozvoje zahrnout do svých obchodních dohod a že má možnost pozastavit platnost dohody, pakliže tyto povinnosti nejsou naplňovány v oblasti trvale udržitelného rozvoje. Takže tady nejde jenom o nějaké politické prohlášení. Je to právní závazek vyplývající z Evropského soudního dvora. Takže já bych řekla, že pokud Evropský soudní dvůr nám něco nařizuje, tak my, politici, bychom měli soud respektovat a naplnit to. A ještě poslední věc. Vím, že Evropská komise má velmi ráda dobrovolné přístupy k řešení problémů. Vím, že nemá ráda povinnosti, povinná řešení, ale máme dobrovolný systém. Nadnárodní společnosti se k němu zavázaly a řekly, že budou dobrovolně publikovat původ palmového oleje, který používají ve svých výrobcích a říkali, že do roku 2020 budou publikovat veškeré tyto původy. No a dnes slyším podniky typu Pepsi Cola, Johnson Johnson, Kellogg's a podobně, a mohla bych citovat další, které opravdu fungují hodně v Evropě a najednou říkají, že nebudou říkat, odkud je ten palmový olej v jejich produkcích. Takže vidíme, že dobrovolný přístup má své limity. Ano, je potřeba ho protěžovat, ale když už máme nadnárodní společnosti, které řekly dobrovolně, že to udělají a pak říkali, že to neudělají, no tak si myslím, že bychom měli sáhnout k závaznějším opatřením. Chceme-li zajistit respekt pro evropského spotřebitele, který chce znát původ a na druhou stranu respektovat závazky, které jsme na sebe vzali v oblasti trvalou udržitelného rozvoje mezinárodně. Děkuji. Já vám děkuji. Lhuta pro pozměvací návrhy 23. března v jednu hodinu a hlasovat o stanovisku budeme na příštím zasedání výboru v Dubnu. Tímto se nyní dostáváme k bodu 16 a ještě před samotným hlasováním bych chtěl poblahopřát paní Grine, která včera večer obdržela parlament, eh, cenu poslanec roku v obchodní oblasti eh, parlamentního eh, časopisu, takže ještě jednou blahopřeji. So, uh, first vote. Takže první hlasování se týká dnešní dopolední diskuze. Je to s zpráva paní eh, Begin. Ještě předtím, než zahájíme oficiální hlasování, provedeme testovací hlasování, abychom věděli, zda všichni mají své hlasovací kartičky v přístroji, takže zahájí hlasování. And the vote is... A uzavírám hlasování. Vše funguje, jak má. Nyní tedy hlasujeme o bodu číslo 16. To jsou ty dopisy týkající se Norska Evropské unie. Zpráva Begin. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Gratuluji. Nyní bod číslo 17, to je otázka k ústním zodpovězení komisi o restriktivních opatření v ekonomických vztahu s Krymem a Sevastopolem, a takže zahají hlasování. Uzavírám hlasování a přijato. A nyní bod číslo 18. První zpráva eh, naší nové kolegyně Elsi Katainen o Evropském atomovém energetickém společenství. Kolegyně právě dorazila, takže může hlasovat o její vlastní zprávě. Zahajuji tedy hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Gratuluji paní zpravodajce k vaší zprávě. Toto eh, tedy bylo naše velice rychlé eh, hlasování. Nyní učiníme stru, eh, krátkou přestávku, počkám, až k nám dorazí paní komisařka a její letadlo již dosedlo v Bruselu přímo z Washingtonu brzy by se měla dostavit do parlamentu, takže asi taková 10 až 15 minutová přestávka to bude. problema. So, ladies and gentlemen, Dámy a pánové, přestávka je tímto ukončena. Nyní je tu již s námi skvěle vypadající paní komisařka, i když právě přeletěla Atlantik až z Washingtonu, Eh, Cecilie, děkuji, že jste se k nám dostavila. Nyní tedy budeme projednávat bod číslo 19 našeho pořadu jednání. Je to strukturovaný dialog s komisí, konkrétně tedy s komisařkou pro obchod. Máme již eh, pracovní program komise na rok 2018 eh, a jsou tu určité palčivé body, kterých jsme se dotkli na posledním zasedání, jako třeba tedy ty vztahy se spojenými státy, no a celá řada dalších jiných témat, takže já vám předám slovo na 15 až 20 minut. Děkuji, pane předsedo, a dámy a pánové, přeji pěkné dopoledne. Ano, to je strukturovaný dialog, takže záměrem je, abychom hovořili o tom, k čemu došlo ano, a bylo toho opravdu hodně v té obchodní oblasti za poslední rok. Byly tu obchodní dohody, někde jsme zvítězili v boji proti protekcionismu, někde jsme zase eh, prohráli. Myslím ale obecně, že to byl pozitivní rok pro obchod, takže pohovořím o tom, co jsme udělali a také, jaké jsou výhledy a zodpovím vaše dotazy. Máme komplexní dohodu s Kanadou, provizorně již uplatňována, je to nejambicioznější dohoda, již jsou tu určité benefity, jako snižování cel, snižování cen pro spotřebitele a zachování příslušných norem. O několik měsíců později po vstupu v platnost jsme dokončili také jednání s Japonskem. Potenciál této dohody je obrovský. Japonsko je šestý obchodní partner EU a je to jedna z největších ekonomik světa. Singapur a Větma byly doplněny na seznam a je důležité připomenout, že všechny tyto obchodní dohody jsou mnohem více než jen ekonomickými dohodami. Jsou to strategická spojení, abychom společně s partnery tvarovali směřování té globalizace, otvírali um, tržní možnosti a myslím si, že tyto dohody to nejsou takové starobylé dohody, jsou odlišné, odrážejí naše hodnoty. A my jsme eh, také eh, proběhli setkání na úrovni OECD, setkání v Davosu, partneři se setkávají a hlavně se setkávají proto, aby si vytvářeli otevřené uh, možnosti obchodování zakládající se na pravidlech. To bylo po té neúspěšné, neúspěšném setkání VT v Buenos Aires. Takže se snažíme s ostatními zapracovat na odblokování těchto situací, zavedení EU. Další významné záležitosti um, jsme měli rozhodnutí soudního dvora o singapurské záležitosti, pak eh, také GPS, Učinili jsme další významné kroky ve věci transparentnosti. Od září zveřejňujeme všechna projednávání obchodních eh, textů a příslušných směrnic, zasíláme je parlamentu Zahrnujeme do toho celou řadu dalších aktérů a povzbuzujeme eh, radu, aby přijímala směrnice. Informujeme veřejnost o vyjednávacím procesu, zveřejňujeme texty, zprávy, informace o jednání, konzultujeme zúčastněné strany, občanskou společnost, jako třeba ve věci CETY, Nyní máme poradenskou skupinu eh, v rámci občanské společnosti o dalších obchodních dohodách. Takže jaké jsou výhledy? Dohoda eh, eh, FTA, Kanada, tam se vyloučily tři oblasti. Vytvořil se institucionální rámec, vylepšila se efektivita eh, oblasti udržitelného rozvoje. Letos již na toto téma proběhne první setkání a pak také systém řešení, soudního řešení. Myslím si, že se nám podaří eh, dosáhnout tedy dalších pokroků, když si členské státy uvědomí, jaké jsou výhody. Pak eh, pra, eh, právnická oblast naší dohody s Japonskem byla do, do, dokončena, komise ji přijala, zaslala to vám. Myslím tedy, že to bude 17. dubna. Pak to tedy bude zasláno vám a radě, pak eh, tedy míč bude na vaší straně. Doufám, že budete také postupovat tak rychle jako my. Blížíme se k ukončení dohody s Mexikem a Mercosurem, to je stále prioritní pro nás. Jednání jsou intenzivní. Samozřejmě, eh, aby to bylo urychleno, nechceme kompromitovat obsah, ale pokračujeme kupředu a doufáme, že tedy dohoda bude eh, velice brzy dosažena v nadcházejících týdnech. Austrálie, Nový Zéland jsou na seznamu. Na radě probíhají diskuze o těch směrnicích a mandátech. Doufám, že také budou odsouhlaseny tak, aby jednání proběhlo před létem. Pracujeme také na našich vztazích s Čínou, to je velice komplikované partnerství, je to náš obchodní partner číslo dva, ale máme jiné náhledy na ekonomiku a politiku. A samozřejmě, že um, tady eh, čínská strana není vždy stejně otevřena určitým pravidlům, jako jsou rovná pravidla pro všechny v té obchodní oblasti. Takže budeme se snažit dále prosazovat naše priority ve věci investic, reciprocity, rovných pravidel pro všechny nadměrné kapacity a přístupu na trh. To jsou všechno prioritní oblasti v jednání s Čínou. A je to také důležité i pro naši trojstranou spolupráci, jako to je při rozvíjení spolupráce USA, Japonsko, Čína. Před několika hodinami jsem tedy přicestovala z Washingtonu poprvé. Letošní vláda oznámila změnu v obchodní politice bohužel se odklánějí od VTO, blokují jmenování nových soudců a to odhrozuje celý multilaterální systém. Vláda se méně zaměřuje na transatlantické vztahy a více na vztahy s Čínou. Zaznamenali jsme agresivnější používání těch obraných obchodních nástrojů, nicméně i v daném kontextu jsme se snažili postupovat konstruktivně. A myslím, že pokročíme v určitých oblastech v rámci obchodních zájmů. Jak víte, 8. března prezident zaved, ohlásil to zavedení eh, celních sazeb na ocel a hliník. Je to na základě té sekce 232, tedy text o národní bezpečnosti. Myslím si, že toto není rozhodnutí sluč, eh, slučitelné s pravidly VTO a EU by určitě neměla být tedy do tohoto zahrnuto. My jsme přátelé, jsme partnery a nejsme rozhodně žádnou hrozbou pro národní bezpečnost Spojených států. Pracujeme velice intenzivně s našimi americkými partnery, s velvyslancem Lighthouserem a tajemníkem Losem. Setkali jsme se před dvěma týdny také s Japonci, když jsme rozhodovali o tom postoj, jak vyřešit nadměrné kapacity, zejména ze strany Číny. A hodně tedy argumentujeme Spojeným státům, že my nejsme příčinou problému, je to nadměrná kapacita přicházející z Číny a EU tím také trpí náš průmysl, naši lidé z ocelářství, z oblasti hliníku tím trpí, museli jsme toho hodně měnit, eh, eh, hodně přistoupit k obraně našeho obchodu, použít příslušné systémy. Spolupracovali jsme s našimi partnery i z USA na úrovni globálního fora. <clears throat> Poskytli jsme Spojeným státům fakta, která se zakládají na určitých kritériích, abychom mohli dostatečně argumentovat pro vyloučení naší strany z toho procesu. Velice eh, jasně jsme prokázali nebo eh, ocenili, že je Evropa v tomto jednotná, to nám pomáhá v celém procesu. Já jsem se setkala s tajemníkem Rosem a a doufejme, že tedy on eh, doporučí vyloučení EU jakožto celku, že toto doporučí prezidentovi Trumpovi. Prezident by vlastně již dnes odpoledne měl učinit prohlášení o možných vyloučeních a doufejme, že budeme na tomto seznamu. Ještě to nemůžeme říci s jistotou, to konečné rozhodnutí je na prezidentovi a proběhne tedy toto prohlášení dnes odpoledne, ale doufejme, že tedy uh, Eh, pan eh, Ros eh, mu doporučí úplné vyloučení EU. Také jsme se dohodli na vytvoření pracovní skupiny, která bude projednávat záležitosti v obecném zájmu z celé té rozsáhlé obchodní oblasti, ale také záležitosti napojené na investice, otázka nadměrných kapacit, otázka oceli a podobně. Dále také jsme prohlásili, že pokud budeme podrobeni používání těchto celních sazeb, tak určitě budeme tedy s tím něco dělat. Předložíme případ společně s jinými zeměmi na úroveň VTO. Budeme pokračovat v té naší praxi, eh, práci na prosazování těch příslušných doložek. Samozřejmě je to důležité i z hlediska samotné psychologie trhu No a budeme pracovat také na tom procesu nastolení těch vyrovnávacích kompenzačních opatření. To tedy bylo započato již minulý pátek, nyní tedy jednáme s ostatními aktéry na úrovni členských států. Tady je celý ten proces nejasný, jsou tu určité otazníky, které je třeba zodpovědět. Doufejme ale, že dnes odpoledne či večer budeme vyloučeni ze seznamu a pak tedy se do toho znovu zapojíme s americkými partnery, abychom zjistili, jak tedy bude eh, vypadat eh, další postup této skupiny. A určitě máte spoustu dotazů na celé téma, nicméně chci vám to doložit všemi eh, detaily v oblasti tradu. Dobře postupujeme na bilaterální úrovni při jednání s Chile. Jsou tu určité oblasti, kde jsme ještě nedosáhli dohody, na tom ještě pracujeme například co se týče náš závazek reformovat ISTS, ale oni jsou velice dobře připravenými partnery, proběhly tam volby, to asi víte, ale myslím, že již v květnu budeme pokračovat s jednáními. Máme tu také pilotní projekt z Chile, to jsou specifické kapitoly obchodní agendy. Já doufám, že společně tedy to bude velice přínosné a takto těžit z těch možností, které přinese dohoda FTA. Dále se rozrůstají dohody s našimi partnery, co se týče tedy udržitelného způsobu obchodu. Čím dál více partnerů je ochotno hovořit o obchodu a udržitelnosti zároveň a tedy příslušných hodnotách, o obchodu a pracovních podmínkách například. Toto jsou totiž ty hodnoty, které chceme prosazovat prostřednictvím našich obchodních dohod. Pracovní práva, životní prostředí, dále také ten systém všechno kromě zbraní a podobně. Tady probíhají již dlouhodobé diskuze, nyní tu máme návrh který by měl tak trochu oživit ten náš eh, přístup k obchodu a investici. Máme 15 praktických akčních eh, kroků. Eh, se budeme snažit tedy více spolupracovat, zapojovat občanskou společnost, plnit stanovené cíle, posílit komunikaci a transparentnost. To byly zaznamenány takové nedostatky a my se snažíme rychle reagovat tedy a řešit je tímto způsobem. Jistě víte, že svět se mění a stejně tak se mění i obchod, takže aktualizujeme nová pravidla, abychom mohli čelit změnám. O, to jsou ob, obrané nástroje pro obchod, podpora malých a středních podniků, boj proti nekalé soutěži. To vše by mělo vést k spravedlivějšímu obchodnímu systému. Tady děkuji za podporu parlamentu a do, myslím, že se nám podařilo dosáhnout do rovnovážné dohody. Pak jsou tu určité další rovnováhy, nárůst těch nákupů strategických investic ze strany azijských zemí. My samozřejmě do určité míry vítáme takové investice, ale pak jsou tu otázky ohledně subvencí třeba ze strany vlád Některé tyto vlády přistoupily k určitým bariérám, co se týče třeba příslušným technologickým investic. Na to máme screeningové mechanismy pro zahraniční investice, abychom zjistili, co opra- k čemu opravdu dochází. Obchodní politika EU by měla přispívat k bezpečnosti našeho kontinentu, ale také k bezpečnosti lidí doma i venku. Takže um, vítáme to, že uh, chcete s námi bojovat proti zboží dvojího užití, především um, pokud jde o začlenění lidských práv do vývozu. Uh, myslím, že to odráží dobře naše, naše hodnoty. Uh, také zde máme globální alianci e, proti e, mučení a trestu smrti, která zahrnuje 56 e, zemí. A my už chceme zastavit obchod s těmito nástroji. Zároveň se snažíme být v intenzivním kontaktu jednaku eh, jedné s našimi eh, obchodními eh, partnery. Byli jsme svědky krize VTO v souvislosti s Buenos Aires. a Byl spochybněn mm, mechanismus řešení sporů. Je to dlouhodobá otázka, kterou musíme vyřešit ve spolupráci s ostatními. A chceme, aby tento mechanismus řešení spolu eh, nadále fungoval a chceme, abychom zde měli také odvolací orgány. Uvidíme, jak ehm, se dohodneme s ostatními. Také chceme eh, hledat alternativní přístupy k tomu, jak odblokovat VTO. Uvidíme, jak eh, postoupíme ve spolupráci s dalšími partnery, také pokud jde o elektronické obchodování. Chceme také podporovat transparentnost. Je ale jasné, že VTO potřebuje reformu, potřebuje jasné vedení. My v každém případě chceme ale zajistit, aby VTO fungovala, protože je důležitá pro celosvětový obchodní systém. To je důvod, proč chceme eh, podporovat eh, vícestranný investiční soud Komise schválila eh, vyjednávací eh, směry, tak aby celý systém byl aktualizovaný a myslím si, že to je něco, na čem můžeme dále eh, pracovat a proběhla v poslední době schůzka na úrovni OSN, OSN a další schůzka proběhne v Dubnu, takže zde se snažíme nalézt partnery, máme zde dobré pilíře reformního procesu a vidíme to jako velkou příležitost, vím, že je to pro celou řadu z vás důležité. Takže to byly některé otázky, Eh, dále Brexit. Eh, samozřejmě eh, budeme v nějakou chvíli muset hovořit o budoucím vztahu. Budeme se muset zamyslet také nad obchodem v našem vlastním regionu. A dále zde, zde jsou technologické výzvy, ehm, ehm, mocnosti ve světě se mění. Já si myslím, že to bude mít vliv na to, jak budeme obchodovat. V každém případě máme ehm, opatření, máme nástroje pro to, jak to řešit. Vytváříme velkou skupinu spojenců. Myslím, že naše obchodní politika je velice, ve velice dobrém stavu. stavu. Snažíme se vytvářet partnerství, také prostřednictvím obchodní politiky. Samozřejmě budeme nadále úzce spolupracovat s Intou a s Evropským parlamentem na všech těchto tématech. Mnohokrát děkuji za pozornost a těším se na diskuzi. Děkuji, paní komisařko. Nejdříve dostanou slovo koordinátoři politických skupin, každý bude mít tři minuty. Godelíve za EPP má slovo jako první. Mnohokrát děkuji, paní komisařko, za to, že jste mezi nás přišla, ačkoliv musíte být hodně unavená po cestě do Washingtonu. První otázka. Ehm, možná jsem eh, optimistická, ale vidíte určitou možnost, možnost, že tato krize, kterou prožíváme, eh, pokud jde o Trumpa a o celou tu situaci, kterou jste popsala, eh, vidíte to také jako určitou příležitost, že v nějaké formě, ne ve formě té typu, ale že v nějaké jiné formě zase začneme vyjednávat s Američany? Já jsem četla takový určitý náznak ze strany ministra Ruse. Můžete něco takového potvrdit nebo nikoli? Takže to byla moje první otázka. Dále, reforma VTO. Chceme smýšlet eh, více straně, ale také jednat více straně. Ale máte už nějaké konkrétnější výsledky, eh, vyhlídky, jak by měla reforma vypadat? Samozřejmě reformu VTO nemůžeme provést sami a já si myslím, že je zde ještě celá řada otevřených věcí. A třetí bod. Já i EPP samozřejmě podporujeme trvalé udržitelný rozvoj, chceme podporovat lidská práva v dohodách o volném obchodu a tak dále. Samozřejmě podporujeme celý ten balíček. Ale nejsem si jistá, zda když tady hovoříme o těchto tématech, zda obchodní dohody nejsou zatíženy příliš mnoha těmito eh, prvky. Ehm, naše partnery potom příliš eh, zahltíme a máme na ně vysoké požadavky, které musí realizovat rychle. Je zde nějaká možnost nalézt zde určitou rovnováhu? A další otázka, a to už bude všechno z mé strany. Ochrana, pokud jde o investice. To se neustále opakuje. Chceme Eh, multilaterální ehm, soudní tribunál, ostatní státy to nechtějí. Existuje nějaký plán B, nějaký záložní plán nebo přechodné řešení? A ještě úplně poslední otázka. To je pro mě trochu osobní otázka, není to otázka z mé politické skupiny. Existuje nějaká hranice pro obchodní možnosti, e, jakou vnímáme? Neměli bychom se zamyslet nad tím, jestli e, bychom k růstu mohli přistupovat úplně jinak? To je moje osobní otázka, možná jste se nad tím zamýšleli, možná nikoli. Děkuji. E, srdečně děkuji za ST Ad. Maria June nahrazuje Alessii Mosku. Děkuji mnohokrát. První otázka. Na základě diskusí, které jste měla, chystáme se na to, že Spojené státy zavedou tarifní opatření týkající se ocele a hliníku. Jaké máte v pocity ze včerejší diskuse. Včera nám bylo řečeno, že nebudeme vyjednávat pod tlakem, takže máte prosím nějaké informace ze Spojených států týkající se těchto protekcionistických, protekcionistických opatření týkajících se ocely a hliníku. Co se Kanady týče, vy jste hovořila o kapitole trvale udržitelného rozvoje a o efektivnosti této kapitoly. Zajímalo by nás, co chcete zlepšit v této kapitole. Vím, že Kanada byla ochotna přistoupit na to, aby v této kapitole byly sankce. Jak vypadá diskuse? Za třetí, hovořila jste o Singapuru. Co se týče stanoviska soudního dvora, tak to také říkalo, že Evropská unie má povinnost do obchodních dohod eh, vnést kapitolu týkající se trvalo udržitelného rozvoje a že v případech, kdy trvalo udržitelný rozvoj není respektován a jeho ustanovení nejsou naplňována, tak ta dohoda může být pozastavena. Jak si budete vykládat toto stanovisko Evropského soudního dvora v případě dohody s Singapurem? A čtvrtá otázka se pořád týká Evropského soudního dvora. Evropský soudní dvůr vydal rozhodnutí týkající se zemědělské a rybolovné dohody s Marokem. Jak to teď vypadá? Víme, že v tuto chvíli probíhají jednání, vyprší to v červenci a myslím si, že by bylo dobré, aby Evropský parlament byl zapojen do těchto diskusí, které probíhají v souvislosti s touto dohodou. A pátá otázka se týká dohody s Mercosurem. Evropské zemědělství, jakožto sektor, je velmi citlivé na tuto dohodu. Jak byste odpověděla na tuto citlivost eh, zemědělství v souvislosti s dohodou s Mer- Mercosurem? Co se týče Japonska, tak eh, než jste přišla, tak jsme právě diskutovali o odlesnění a víme, že Japonsko je čtvrtý největší dovozce eh, dřeva a jeho zpracovatele, ale víme, že jejich regulace je dobrovolná, co se týče certifikátu původu. Tak by mě zajímalo, jak tento regulační evropský přístup skloubíte s tím dobrovolným přístupem v Japonsku. No a nakonec dostala jste mandát pro vyjednávání investiční dohody od rady a zajímalo by mne, jak nyní naplníte tento mandát, který vám rada dala právě v otázce eh, vícestraného investičního soudu. Děkuji. Děkuji. A nyní za EKR Emma McClarkin. Děkuji, pane předsedo, děkuji paní komisařce za vaši snahu, abyste naplnila eh, obchodní strategii, především pokud jde o vaši rychlou reakci na kroky USA. Myslím si, že je to úžasné, co jste eh, doposud udělali. Já budu hovořit o vaším neoficiálním dokumenty, pokud jde o implementaci eh, kapitol TSD. EKR vítá tento návrh. Jsme velice rádi, že komise nepodléhá tlakům pokud je o sankce, já si myslím, že tresty pro naše partnery nepod, podpoří eh, udržitelnost. Tento neoficiální dokument hovoří o přístupu eh, podle jednotlivých zemí. Je to skutečně nejlepší eh, přístup mít různé kapitoly, různé dohody. Nebyl by lepší mít nějakou vícestranou dohodu, tak jako je to například u pařížské dohody. Takže to byly mé otázce k neoficiálnímu dokumentu. Dále bych chtěla hovořit o obchodní strategii. Tam jsme řekli, že budeme Eh, vyjednávat o investicích s Tajvanem a s Hongkongem. Eh, má to komise v plánu? A eh, máte nějaké konkrétní plány, pokud jde o tyto investiční dohody? A často se hovoří o Japonsku a Singapuru. A bude vyjednávání dokončeno v rámci tohoto mandátu? A ještě poslední věc. Máme také eh, vyjednávání eh, s USA a s Novým Zélandem, kdy eh, budeme mít mandát od Rady. A jsem velice ráda, když slyším, že se připravujete na Brexit, že se připravujete na nové vyjednávání o dohodě o volném obchodu. Pokud bychom my a naše politická skupina zde v parlamentu pro vás mohli něco udělat, potom rádi pomůžeme. Děkuji. Nyní za Žany Žado je tu Heidi Hautala. Za zelené. Děkuji. Nevím, jestli jsem správně na řadě. Ještě nejdříve Marie Tešáke za LD. Dobrý den, paní komisařko. Jsem velice ráda, že jste mezi nás přišla, abyste nám dala informace, i když jste zrovna přijela z letiště. Skutečně vás podporujeme ve vašich snahách mm, a ve vaší obraně EU. A pokud se podíváme na poslední rok, eh, myslím, že se můžeme eh, poučit celé řady věcí ehm, při budoucích krocích. Myslím, že eh, diskuze se hodně posunula Eh, Brexit a Trump eh, to byl takový budíček pro všechny z nás a nyní se všichni soustředí na Evropu. Evropa by měla převzít vedení a snažit se o eh, partnerství v celosvětovém obchodě. Já jsem velice ráda, když vidím, že vy skutečně jste tuto vůči roli převzela. Možná jste si všimla minulý týden ve Štrasburku, že celá řada kolegů um, oceňovala to, co děláte, um, i když to byli kolegové, kteří dříve hodně um, ehm, komisi kritizovali, a protože nyní nechtějí být na straně Trumpa. Já si skutečně nemyslím, že to je, kde bychom měli být. Uh, v sásce je hodně a já si myslím, že musíme využít uh, tento moment velice pozorně. Uh, je potřeba mít úzkou spolupráci s našimi klíčovými partnery, eh, jako je Kanada, Mexiko, Japonsko. Je třeba mít eh, také eh, nové aliance. Mercosur je velice důležitý, ale jsou zde také nové oblasti obchodu, jako například digitální obchod, ehm, ověřování investic v kritických sektorech, stejně tak jako nařízení o zboží dvojího užití. To musí jít ku předu. Několik otázek. Vy jste se právě vrátila z USA. A tak moje první otázka. I když EU dostane výjimku, budete kvůli principům stále poukazovat e, na e, mezinárodní zájmy. E, já si myslím, že by bylo dobré, aby Evropská unie získala výjimku, ale stále bychom měli mít na paměti mezinárodní obchod. Dále, Zdá se, že i na vysoké politické úrovni existuje určitý zmatek eh, o tom, zda Evropská unie je schopná jednat jako celek. Ve chvíli, kdy třetí země eh, nabídne eh, speciální Eh, zacházení s některým členským státem, potom členský stát to může přijmout, ale nemůže proaktivně eh, se zasazovat o eh, taková ta preferenční opatření se třetími zeměmi. Možná byste to mohla vyjasnit, jak to funguje, v jakém případě členské státy mohou mít ehm, speciální přístup Myslím si, že by bylo velice špatné, abychom zde podkopávali naše, naše jednotu. Týká se to také Velké Británie. Další věc. Transatlantické obchodní vztahy ehm, jsou ehm, na tom velice špatně. Někteří si ale myslí, že by to mohlo vést k novému vyjednávání. Já myslím, že to je trochu přehnaně optimistické. Ehm, jak vy to vnímáte? Právě jste se vrátila z Ameriky. Myslíte si, že je zde šance? pokud je o vyjednávání a není za zelené Heidi Hautala. Eh, já jsem eh, si zrovna eh, všimla, že moje politická skupina je jenom o trošku větší než GUE, takže jsem teď na řadě já, máte pravdu. Paní komisařko, jsem ráda, že jste mezi nás přišla. Jsem také ráda, že jste zveřejnili mandát týkající se vyjednávání o vícestraném investičním soudu. Já doufám, že nyní eh, s mandátem přijde také rada. Moje politická skupina je ale zklamána obsahem tohoto mandátu. Očekávali jsme, že přinejmenším některé procedurální práva některá procedurální práva budou doplněna. To by posílilo eh, práva eh, státu nebo dalších stran. Proč jste nenavrhli, například eh, právo na eh, proti eh, žádosti. Já si myslím, že by zde tak došlo k lepší rovnováze. V souvislosti s tím bych chtěla říct následující. Nedávno Evropský soudní dvůr rozhodl, o investiční dohodě mezi Nizozemskem a Slovenskem, myslím, že to bylo. Samozřejmě nemůžeme nic předjímat, pokud jde o um, systém toho investičního soudu v CITě. Ale jak vy analyzujete toto rozhodnutí týkající se dohody mezi Nizozemskem a Slovenskem? Evropský soudní dvůr řekl, že to neodpovídá evropskému právu. Také se očekává rozhodnutí týkající se mechanismu SITA a to s tím úste souvisí. A můj druhý okruh otázek se týká obchodu a trvale udržitelného rozvoje a propojení mezi těmito dvěma složkami. Jak víte, země produkující palmový olej se obrátili na Evropský parlament se svými obavami, protože Evropský parlament ve svém postoji ke směrnici o trvalé udržitelnosti řekl, že palmový olej už by neměl spadat do e, toho mechanismu e, dvoje, dvojího započítávání od roku 2021. Samozřejmě e, to souvisí do jisté míry s obchodem, ale na druhé straně se domnívám, že postoj parlamentu po roce 2021 už nepodporovat palmový olej je jasný signál, který ukazuje, že e, parlament bere vážně negativní dopady palmového oleje na životní prostředí. E, musí existovat způsob, jak vyzvat Indonésii a další producenty, aby eh, řešili eh, dopady produkce palmového oleje, jako je například odlesňování nebo práva eh, místních obyvatel. A mm, jste v kontaktu s dalšími částmi komise, abyste reagovali odpovídajícím způsobem na tyto obavy? Helmut Scholz za e. Děkuji. Já bych vám chtěl poděkovat, paní komisařko, za to, že jste přijela k nám a hned z letiště po příletu z Washingtonu. A chceme zde hovořit o výsledcích vaší cesty a také samozřejmě zde hovoříme v rámci strukturalizovaného dialogu s komisí. A my jsme slabší politickou skupinou než ehm, zelení, ale my se držíme a svých principů. Já eh, doufám, že ale nadále se zeleními budeme mít úzkou spolupráci. Vy jste byla ve, ve Washingtonu a ehm, byla tam schůze eh, výboru Ways and Means, měla jste setkání s ministrem Rosem. Eh, vy jste řekla, že nechceme transatlantickou obchodní válku. Eh, já se ale domnívám, že bychom to měli vnímat trochu globálněji. Nechceme globální obchodní válku. Jakákoliv výjimka, jakékoliv vyloučení samozřejmě aby pro jisté podniky v Evropské unii mohlo být vyloučení, ale pokud eh, turecká, ruská um, ocel, běloruská ocel eh, bude v Americe podléhat clům, potom se dostane do EU. Takže my skutečně musíme zahájit uh, všeobecnou diskusi o produkci uh, oceli, o situaci v ocelářském a mm, e, hliníkovém průmyslu. E, na paměti musíme mít také samozřejmě nadměrnou kapacitu a pracovní místa v tomto odvětví. E, plánujete v nadcházejících týdnech více straná jednání o tomto důležitém tématu? A další otázka. Vy jste zmínila dohodu s Mexikem. A někteří kolegové eh, zmínili kapitolu TSD, a otázku zemědělství. Eh, z našeho pohledu eh, tyto otázky stále ještě nejsou dořešeny, nevidíme zde žádný přínos pro občany. Když se ale podíváme například na kapitolu IPR, je zde nebezpečí. podle celé řady zástupců průmyslu i nevládních organizací a zde existuje nebezpečí související s přístupem k levným generikům. Ehm, týká se to také Mexika a plánujete zde eh, nějaké úpravy tak abyste um, nějak řešili obavy občanů? A poslední věc, Čína. A investiční dohoda. Do jaké míry chcete zvýšit pozitivní výsledky pokud jde o investiční dohodu s Čínou, tak aby byly zohledněny um, zájmy evropských podniků. Za EFTD pan Dartmouth. Děkuji, pane předsedo. Já bych uh, nejdříve chtěla ocenit paní komisařku za to, že jsem dnes přijela. to být skutečně vyčerpaná. Já už bych něco takového vůbec nezvlád, možná když mi bylo 20, ale to už je hodně dávno. Já mám jednu jednoduchou otázku. Já um, se vás nechci nějak dotknout, ale chci jenom získat informace. Reuters napsalo, že Evropská unie zahajuje odplatný proces proti clům USA. Později Washington Post píše, ocel zablokována. A Evropa se snaží o výjimku. Můžete potvrdit, že Evropská unie a vaše oddělení chcete výjimku spíše než odplatu? Pokud jste se proto rozhodli a výjimka nepřijde, plánujete potom odplatu? vůči USA. To je v podstatě z mé strany všechno. Možná někdo další může pak získat moji uh, řečnickou dobu. Dobrá, nyní dosta- dostane slovo komisařka. Uh, to byli všichni koordinátoři. Uzavírám uh, seznam řečníků. Máme tam uh, 10 poslanců. Pokud se někdo další hlásí, ať to řekne teď. Není tomu tak, takže uzavírám seznam uh, řečníků ale nyní dostává slovo komisařka, by odpověděla. Thank you very much. Uh... Děkuji. Některé otázky se překrývaly, takže na ně odpovím společně. Začnu s vaší otázkou. Ne, té typ nevytahujeme z mrazáku. Existují určité otázky, které je potřeba vyjasnit příští týden. Má to ale být širší diskuse k obecným bodům zájmu. Jsou tam některé věci, které nám leží na srdci, které chceme zmínit, ale ta diskuse by měla být obecnější. A budeme muset být v kontaktu s americkými partnery příští týden. A uvidíme, jak to dopadne. Vždy jsme ochotní jednat, máme řadu oblastí, které nám vadí, především v zemědělství, už řadu let jsme očekávali, že všechny členské státy budou mít přístup na americký trh, zatím je ten přístup velmi omezený. Jsou ochotní o tom diskutovat, my potom budeme schopni diskutovat o ostatních věcích. Eh, určitě nebudeme vyjednávat pod hrozbou, to bylo řečeno včera, ale vždy jsme ochotní hovořit o oblastech společného zájmu. Nicméně, jak jsem řekla, existují určité otázky, na které budeme muset dostat odpověď během nadcházejících týdnů a jakmile budu vědět více, tak vás budu informovat. Co se týče VTO, tak musíme vyřešit otázku odvolání a zatím zde se američané neposunuli ani opíť. A diskutujeme s ostatními, co budeme dělat dále. Uvidíme, co bude možné, protože to samozřejmě ohrožuje celý systém. Dnes nemám řešení, ale musíme ho najít. Také je potřeba pracovat na různých věcech. Za A máme multilaterální aspekt, kde si myslím, že můžeme řešit otázku rybolovu. Zdá se, že tam panuje dohoda, že se nám to v Buenos Aires nepovedlo, ale zkusíme to ještě jednou. A co se týče zbytku, tak si myslím, že bychom měli být více flexibilní, plurilaterální, kde prostě země chtějí jednat plně, transparentně a v souladu s pravidly VTO, tak v pořádku. Tam možná bychom mohli učinit krok ku předu. Například v oblasti elektronického obchodování, kde více než 70 zemí, bohaté, chudé na severu, na jihu, řekli, že mají zájem. Takže uvidíme, jestli toto se posune ku předu. A tak se zachová jaksi tempo tohoto projektu. Pak jste měla trochu filozofičtější otázky. Jestli v té kapitole pro obchod a trvalou udržitelnost nemáme hodně požadavků. Ano, to je vždy riziko. Často se mě ptáte nicméně tady, proč nežádáme po nich toto či ono. Obchodní dohody nevyřeší všechny problémy světa. Nicméně na světě roste povědomí, že mezinárodní umluvy přijaté OSN, například eh, klimatická dohoda z Paříže nebo mezinárodní normy, by tam měly být také zahrnuty. A pak u některých zemí se dostanete dále. Například vyjednáváme kapitolu o korupci s Mexikem, to je určitě dobré a průlomové. A potom především na rozvojové země bychom měli tlačit u širších 27 kritérií, která byla podepsána o lidských právech. Ale vždy je to potřeba vyvážit. Budeme mít určitou základní sadu u všech zemí a pak se to dá rozšířit s některými zeměmi různými způsoby o další oblasti. Nicméně, myslím, že je dobrým znamením, že mezinárodně roste povědomí o tom, že obchod má tuto hodnotovou součást. Tam je a ostatní země na to tlačíme. Co se týče vícestranného investičního soudu, nyní máme mandát od rady, Vím, že není úplně přesně specifický, nicméně je to alespoň východisko pro jednání s dalšími zeměmi. A důležité je, že my tady nevnucujeme žádným zemím nějaký systém. Komunikujeme se zeměmi, než získáme kritickou masu a může se to rozjet. Máme proces UNCITRAL, to je dobré, protože se o tom diskutuje v OSN, kde je tedy spousta zemí. Neznamená to, že tomu tak bude nakonec, ale minimálně se o to můžeme snažit. Teď máme určitý základní mandát, ale na jeho základě můžeme komunikovat s jednotlivými zeměmi a uvidíme, čeho se dá dosáhnout. Děkuji za vaše připomínky. Paní Arena se ptala na ty sazby. Pokud se nic nestane, tak vstoupí v platnost dnes o půlnoci. Očekáváme oznámení od prezidenta, že některé země budou vyňaty z těchto cel. Doufáme, že to budeme i my, jinak to vstoupí v platnost. Vždy jsme ochotní jednat s Američany, ale nebudeme vyjednávat pod tlakem či na základě hrozby. Co se Kanady týče, tak jsme měli pár zasedání týkající se kapitoly o trvalé udržitelném rozvoji, zatím žádné závěry, potřebujeme trochu více času. Mimo jiné jsme diskutovali o pařížské klimatické dohodě a jejím zohlednění a potom v květnu pracovní skupina to má opět na pořadu jednání. Nyní k Maroku. To vede vnější služba. My si uvědomujeme, že Evropský parlament zde má jisté obavy a snažíme se co nejrychleji najít řešení. Protože, jak jste říkali, čas běží. Slyšela jsem, že to jednání probíhá dobře, ale zatím jsme se nedopracovali k výsledku. Mercosur, na to se ptala řada z vás. Uvědomujeme si, že v zemědělství jsou citlivé oblasti, Neliberalizujeme celé zemědělství, máme kvóty, jak dobře víte. A my víme, že v některých zemích jsou citlivé body, případně dokonce červené linie. Na druhou stranu ale máme v Mercosuru spoustu ofenzivních zájmů, zemědělství nevý, nevýjímaje. Víno, mlékárenská produkce, jiné nápoje, zpracované potraviny, čokoláda. Tam máme ofenzivní zájmy a přístup na trh, který má 260 milionů lidí, přístup na trh služeb a veřejných zakázek je pravděpodobně potenciálně největší obchodní dohoda, kterou jsme kdy uzavřeli. Je to osminásobek Kanady. Teď, co se týče japonské dohody. Ano, máte pravdu, že tam máme proveditelná ustanovení týkající se boje proti nelegálnímu, nelegální těžbě dřeva a budeme na tom dále pracovat. S paní McLaughlin souhlasím, že když hovoříme o trvale udržitelném rozvoji, takže to musí vycházet z mezinárodních dohod, úmluv, OSN, Mezinárodní organizace a práce. Můžeme tam ale mít aspekty navíc. Třeba u Mexika je to boj s korupcí. Nicméně ten základ by měl být standardní, aby celý systém byl předvídatelný. Některé země ale čelí konkrétním problémům, které s nimi chceme řešit a které jsou nad rámec toho základu. Nicméně souhlasím, že by to mělo vycházet z vícestranných dohod a z transparentnosti. Co se týče Tajvanu a Hongkongu, ve strategii obchod pro všechny se uvádí, že bychom měli vyjednávat investiční dohody s těmito zeměmi, také jsme navrhli souběžné vyjednávání. Měli jsme pracovní skupinu s oběma zeměmi, abychom zjistili, jak vypadá situace. To zasedání bylo dobré. Zatím jsme ještě nezačali, tak říkají, dělat inventuru. Doufám, že se k tomu brzy dostaneme. Co se Větnamu týče, Naše překladatelské služby se soustředovaly na Japonsko, eh, pardon, na Větnam. A doufáme, že budeme schopni na tom ještě zapracovat a před koncem volebního období vám to předložit. Co se týče Austrálie a Nového Zélandu a mandátu, no to je otázka na radu, doufám, že odpoví brzy, protože bychom chtěli začít vyjednávat před letními prázdninami. Doufám, že to půjde, ale pořád ještě zbývají k vyřešení určité problémy, ale spíš se obraťte na předsednictví. Paní Šati, pokud jsem vám dobře rozuměla, tak eh, jsme zcela jasně řekli, že Evropská unie je jedna, nepřijmeme individuální výjimky nevždy se dá jednoduše vysvětlit, jak funguje Evropská unie a myslím, že je třeba po, trochu poučovat americké partnery na různých úrovních. EU je jedna, má jednu obchodní politiku a to si myslím, že se nám podařilo s nimi vykomunikovat. Všechny členské státy to uváděly také jasně, jednota Evropské unie byla důležitá. Jestli pořád půjdeme na, do VTO, no, myslím, že je potřeba říci, že můžeme do VTO, buď to samé, anebo s ostatními, teď ta zabezpečovací opatření, protože máme eh, signály, že již došlo k poškození evropského průmyslu a připravuje se seznam. Musíme ho připravit, máme na to 90-denní lhůtu, musí proběhnout konzultace a oznámení a po 90 dnech se můžeme rozhodnout, jestli ten seznam využijeme anebo ne. Pracuje se na tom, zdá se, že se tak na to dívá i rada. Nejedná se o odvetu, jedná se o vyvážení a Evropská unie jednohlasně souhlasí, že je potřeba toto udělat. Já doufám, že nebudeme muset použít ten seznam, ale v každém případě bychom ho měli mít, pakliže Spojené státy zavedou cla. Pořád ještě nevím, jestli ta výjimka bude pro nás platit, anebo ne. Pak se můžeme rozhodnout, jestli ten seznam použijeme, nebo ne. rozhodnutí k ISDS v rámci Evropské unie, my jsme říkali, že to není v souladu s evropským obchodním právem, máme jednotný trh a jsem ráda, že soud uvedl tež. Myslíme si, že to nemá žádný dopad na další soudy. Předpokládám, že jste odkazovala k tomu, že Belgie Eh, se vyjádřila k CETA. Nevím, kdy tomu bude, možná na začátku příštího roku, ale závisí to na soudu. Je to úplně jiný postup, který do toho nevstupuje. Nyní palmový olej. Ano, tady máme obavy, které zmiňujeme v jednání s Malajzí a s Indonésií, ale také musím říci, že oni tvrdě pracují na zvýšení trvalé udržitelnosti. Jsou to iniciativy, které podporujeme, na některých dokonce spolupracujeme. Mají cíl dosažení úplné trvalé udržitelnosti v Indonésii do roku 2020 a měli bychom to podporovat. Jsou to pro ně důležité produkty a je potřeba podporovat snahy o trvalou udržitelnost. Ano, problémy existují, nicméně probíhá s nima otevřený dialog. Setkala jsem se se zástupci jak Malézie, tak Indonésie před pár týdny a diskutovali jsme o tom. Pan Scholz co se týče výjimek pro firmy a pro produkty, to jsou dva různé produkty, ty firmy mají zvláštní proces, do toho politická úroveň vůbec nevstupuje, je to souběžné. Teď převis kapacity, na tom už se pracuje, v OECD, v ocelářském fóru. Čínské protěžky souhlasily s vyšší transparentností což je krok ku předu. Budou tady transparentnější se svými subvencemi. Máme se setkat v květnu anebo v červnu. S Japonskem jsme se také domluvili na prosazování těchto pravidel ve Světové obchodní organizaci. Světová obchodní organizace není přizpůsobena čínskému typu ekonomiky, tak uvidíme, co s ním půjde dělat, možná i třeba podání společných žalob. Tady je prostor pro spolupráci, což je velmi pozitivní. IPR to je určitě citlivé téma. V Mercosuru, my si to uvědomujeme. Zatím jsme to nevyřešili. Vyřešit se to bude muset. K Číně. Jak víte, probíhají vyjednávání o investicích. Tato vyjednávání jsou pomalá, ale důležitá. Cílem je dosáhnout rovnějších podmínek pro naše firmy protože pro evropské firmy je stále těžší fungovat na čínském trhu. Je potřeba to řešit. Investiční vyjednávání, to je to fórum, kde se to řešit dá. Pokroku jsme dosáhli, jde to ale pomalu. Nicméně stále se jedná o fórum, ve kterém Číňani působí a doufáme, že tyto diskuse pokračují. Diskutuje se také o možnosti samitu Evropská unie Čína do léta. A myslím, že jsem odpověděla otázku pana Dochmeta. Ano, chceme výjimky a vyjednávání se Spojenými státy, nechceme eskalovat konflikt, nechceme odvetu, nicméně jednohlasný postoj rady byl že je potřeba využít, připravit nástroje tak, aby byly využitelné. K druhé otázce, jestli se mohu vrátit k otázce, jestli se obrátíte na VTO, jakožto Evropská unie, i když dostaneme výjimku z těchto cel, to je první věc. A za druhé, učiníme tak společně s ostatními partnery? Já si myslím, že musíme počkat co se stane dnes večer. Doufáme, že to bude pozitivní. Pokud dostaneme plnou výjimku, tak potom se k tomu budeme muset vrátit. Já jsem byla v kontaktu se řadou zemí během posledního týdne. Uvidíme, jestli půjde to koordinovat. Ano, existuje snaha o společný postup, ale uvidíme, co se stane o půlnoci. Uvidíme, kdo dostane výjimku, kdo ne. a jestli se objeví ještě něco nového. Takže budeme muset počkat a vyhodnotit to příští týden. Dobrá, děkuji. Tím se dostáváme k poslancům a poslankyním. Každý máte dvě minuty, pan Kelly je jako první. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji mnohokrát, paní komisařko blahopřeji k tomu, že máte na sobě zelené šaty. Určitě to je kvůli Dní svatého Patrika. My si to velmi ceníme. Myslím, že Evropu můžeme pochválit a vás můžeme pochválit za vaše působení v obchodní oblasti za posledního půl roku. A to především v souladu s TTIPem a obecně se Spojenými státy. Prostě jedna věc je zablokovaná, tak pracujeme na jiných dohodách o volném, pohyb, eh, o volném obchodě. Chci se soustředit na jednu věc. Vy jste zmínila Japonsko. To jsem rád. Před několika měsíci jsme zde hovořili o Singapuru ovšem. A někteří kolegové zmiňovali, že eh, ta situace začíná být, jak oni říkali, trapná. Protože Čekáme pět let na ratifikaci. V mezičase se Evropský soudní dvůr začal zabývat CETou. Zajímalo by mě, jestli dáme této dohodě prioritu. Jestli zajistíme, aby letos to bylo dotaženo do konce. Řada poslanců byly před pár týdny na Singapuru a musím říci, že byli velmi trpělivý, ale říkám si, jestli náhodou nedáváme stranou Singapur, protože se objevily problémy s většími zeměmi. Děkuji, pan Karim. Paní komisařko, i přesto, že máte tak nabitý program, skutečnost, že jste tu dnes mezi námi vysílá opravdu silné sdělení, nejenom uh, tedy našemu výboru, ale celému parlamentu. Já jsem šéfem delegace, poddelegace v rámci výboru INTA pro obchodní a měnovou politiku a mám v této věci dvě připomínky. Před několika týdny předsedové eh, Tusk a Juncker eh, vycestovali do Indie, aby podpořili FTA z Indii a od té doby uh, Eh, jak si panuje ticho a toto ticho mne znepokojuje, protože buď se nic neděje, anebo se něco děje, o čemž já nevím. Takže to, že i vy jste to dnes nezmínila, mne vede k tomu, že vám tu otázku položím. Musím říci, ale že má e-mailová schránka je plná právě dotazu nad tím, k čemu dochází k, v Kašmíru, k využití z, brání k postihu, postupům vůči lidem. Mezinárodní organizace pro lidská práva se dotazují, k čemu eh, tam dochází, ale přístup tam mají znemožněn. Takže bych chtěl vědět, jako na základě těch jednání, jak to probíhá dál. A ohledně Bangladeše dvě věci. V první řadě máme tu uprchlickou krizi z Rohingy můžeme něco udělat, abychom tam dodali nějaký extra obchodní prostor, aby to nějak napomohlo té situaci, které čeli nějaký druh pomoci, kterou můžeme poskytnout. A za druhé, tamní vláda, ostatně my jsme o tom již eh, diskutovali, mají takovou ambici, se dostat ze statutu nízkopříjmové země do eh, středně příjmové rozvojové země ale pro nás je důležité, aby ten přesun, tam následně byl přesun z GBA na GPS+. Takže jaké přípravy můžeme my začít zavádět, abychom zajistili právě, že společně s nimi dosáhneme toho cíle? Děkuji, Klaus Buchner. Auch ich möchte mich herzlich bedanken. Já bych chtěl také srdečně poděkovat za to, že jste mezi nás přišla. Moje první otázka jak to vypadá s dohodou s Japonskem. A došlo k nehodě ve Fukushimě před několika lety a před dvěma lety přibližně jsme schválili um, legislativu eh, ve chvíli, eh, že jsou dovolené zvýšené radioaktivní hodnoty v potravinách a ve chvíli, kdy k něčemu takovému dojde. Moje otázka je, jakým způsobem se to používá. Já na základě spolehlavých, spolehlivých údajů od německé vlády vím, že toto nařízení ve chvíli, kdy by se používalo eh, při eh, nehodě v Evropě, eh, vedlo by to k devítistům umrtím. Takže by mě zajímalo, jak je to s Japonskem. A druhá otázka, jak to vypadá s prosaditelností um, ochrany klimatu v rámci pařížské dohody. Existují nějaké legální možnosti prosazování závazků podle pařížské dohody? A tato otázka vyvstává především, pokud jde o dohodu s Mercosurem. E, tam e, se kácí obrovské plochy pralesů, proto aby se tam e, pěstovala soja, a která se pak také exportuje do Evropy. Já si myslím, že to je velice zásadní otázka. Chtěl bych připomenout, že ministr zemědělství v Brazílii osobně vlastní plochu, která je větší než plocha Španělska. A také bych se chtěl zeptat, jak to vypadá e, se spoluprací, e, pokud jde o zákonodárství. E, vy jste hovořila o Japonsku, k tomu jste něco řekla, ale mě by to zajímalo především v souvislosti s Mercosurem. Jak to vypadá s regulatory cooperation v případě Mercosuru? Další, další řečník. Eh, eh, děkuji, paní, pane předsedo, a děkuji, paní komisařko, že jste se dnes k nám dostavila. Velice děkuji za to úsilí, které jste vynaložila, abyste se sem dnes dostavila. Už tu dnes zaznělo mnoho věcí a já bych se chtěla zmínit o jiné věci. Existuje jeden důvěrný dokument, který ale již byl zveřejněn ohledně setkání, ke kterému ke eh, určitému setkání, ke kterému má dojít a komise ohledně takovýchto setkání tvrdí, že tady ohledně setkání nebo jednání s Kanadou, to mají být jenom taková pravidelná setkání. Nicméně my si myslíme, že se to má týkat také nějakých chemických látek, možného omezení určitých eh, herbicidů, které se používají v Evropské unii a myslím, že se tady vynakládá podstatný nátlak účastníci, to jsou technici eh, komise a pak zástupci kanadské vlády, stejně tak zástupci průmyslu, ale nejsou tam um, jaksi zapojení poslanci, aby se zajistila demokratická kontrola. Já nevím, zda to může poškodit jak legislativu, já jsem obdržela určité stížnosti a chtě, chci vám prostě o tom říci. Znepokojuje nás taková situace. Myslím, že nemůžeme dovolit, aby uh, se prostřednictvím tohoto nějak snížili či úplně odstranili normy, které my uplatňujeme. Děkuji, Pedro Silva Pereira. Děkuji. Paní komisařko, dvě stručné otázky, každá na minutku. Ta první se stále ještě týká té Trumpovy obchodní války Samozřejmě, že rázná reakce Evropské komise má plnou podporu socialistické skupiny tady v parlamentu, si myslím, že i obecně většiny. Čekáme tady na závěrečné vyřčení eh, Trumpovy vlády. Nicméně Trump také učinil několik konkrétních požadavků na to vyloučení EU z tohoto seznamu eh, celních opatření. A já bych chtěl vědět, jak zareagujete na tento výčet požadavků, nebo jinými slovy, můžeme si být opravdu jistí, že tu nebude nějaká tajná dohoda mezi komisí a spojenými státy v pozadí tady těch možných, toho možného vyloučení EU ze seznamu. A za druhé, já jsem zpravodajem pro Japonsko, pro příslušnou dohodu s Japonskem a chtěl bych vědět, Zda už máte nějaké datum pro podepsání dohody, ehm, zazněl tu možnost července. Myslíte, že to tak bude? A pak ještě také ke kapitole udržitelného rozvoje. Evropská komise oznámila výčet 15 akcí, aby se ta kapitola o udržitelném rozvoji zefektivnila. A tyto plány se týkají už i té dohody s Japonskem v implementační fázi, co se týče posílení role občanské společnosti a také zřejmě i užití té revizní doložky pro zahrnutí této kapitoly co nejdříve. Pan Šustr? Já, eh, Děkuji. V posledních měsících se hovoří o prosaditelnosti kapitol o trvalé udržitelnosti. Komise vždy říkala, že eh, nepodporuje eh, sankce. Já myslím, že je ale dobré podívat se v tomto kontextu na příklad eh, Koreji. Po několika letech Stále ještě je zde situace, kdy členové odborových svazů jsou v, ve vězeních a kapitoly o trvalé udržitelnosti nebyly naplněny. Takže otázka na komisi. V nadcházejících týdnech nebo měsících um, plánujete aktivovat mechanismus a postihů vůči Koreji, tak aby bylo zajištěno, že i tato část o trvalé udržitelnosti ehm, dohody o volném obchodu s Koreou bude dodržována. Já si myslím, že zde jde o důvěryhodnost komise. Zdá něco takového myslí vážně, anebo zdá nakonec eh, se na prosazování eh, nedohlíží. Thank you, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také na úvod poděkovat paní komisařce, že se dostavila do našeho výboru a také děkuji za úsilí, které vy nakládáte i v jednání o těch odborových eh, dohodách. Víme, jak jsou tu důležitá témata se spojenými státy, s Čínou a s budoucími obchodními dohodami. Nicméně nyní probíhá strukturovaný dialog a myslím si, že to je také možnost, eh, jak projednat to, jak se zlepšit. Mám několik připomínek ohledně našich vztahů s Norskem a k těm dodatečným obchodním preferencím u zemědělských výrobků. My jsme dnes dopoledne odhlasovali eh, tuto zprávu a mm, já to vnímám tak, že Norsko po těch eh, našich opětných jednáních navýšilo nové sazby na a i přesto, že tu máme novou dohodu, my jsme se zavázali a stejně tak se zavázalo Norsko k další liberalizaci a já si myslím, že v rámci té diskuze 20. února tu byl přítomen norský velvyslanec a my jsme se na ně obrátili s dotazem, proč to udělali. Oni to označují jako technická záležitost, nicméně my jsme si slíbili, eh, že to bude jinak. I do toho se zapojil i komisař Hogan. A já si myslím, že Norsko tedy jasně jednalo. My jsme to zaznamenali v roce 2012, kdy prostě jednoho dne tu byly celní sazby na hovězi, na určité rostliny, květiny bez jakéhokoliv jednání s parlamentem. Myslím, že to provádělo DG Agri a zapojili se do toho jiné oddělení, ale je prostě frustrující, když se toto i ze strany komise nějak nekoordinuje toto jednání. Komise vlastně vystupuje za EU, my si přejeme být významným obchodním partnerem, ale tady eh, je to prostě tak nějak rozmělněno, protože ta příslušná ředitelství na komisi nejsou skoordinována. Já bych eh, velice rád eh, tedy obdržel i reakci z Norska ohledně tedy jejich chování a doufám, že se to nebude více opakovat. <clears throat> Pan Staboty. A I já, paní komisařko, bych vám chtěl poděkovat za to, že jste, eh, že tak dobře držíte otěže v ruce. Já bych měl otázku týkající se USA. Je zde naděje, že se e, dostaneme na seznam a dostaneme výjimku. Nicméně to, co dělá Trump, je zásadnější. A ekonomové říkají, že to je merkantilistický bezohledný přístup. A já si myslím, že tohle nebude ojedinělá věc, že se to bude znovu a znovu opakovat. A já si myslím, eh, že by Evropská komise a Evropská unie měly vzít iniciativu. Eh, ve chvíli, kdy eh, Trump chce uzavírat svoji zemi, my bychom měli otevřít svoji zemi. My jsme obrovským obchodním partnerem na světě. Můžeme snížit svá cla v automobilovém průmyslu. On má obrovský strach já si myslím, eh, že bychom eh, měli snížit eh, cla vůči USA i vůči zbytku světa. Já si myslím, že to by byl skutečně velký trak na, tlak na Trumpa a dobrý signál směrem k volnému obchodu. Pokud jde o paní Rovol, já chápu, že máte um, takový filozofický přístup. Hovořila jste o tom, jakým způsobem se odrážejí hodnoty v obchodních, hodn- v obchodních dohodách. Já si myslím, že e, my zde máme v Evropě jasné hodnoty. Asi ale nemůžeme očekávat, e, že evropské hodnoty e, bude nakonec respektovat celý svět. Uh, Někdy to, co má být eh, v obchodních dohodách, všechno zní jako evropský imperialismus, eh, by se možná dalo říci. A děkuji. Eh, Já mám jenom jednu otázku na paní komisařku. Paní komisařku, paní komisařko, mnohokrát děkuji za tvrdou práci, jakou odvádíte. Řešíte celou řadu různých témat, cestujete po světě, není to vždycky jednoduché. Takže mnohokrát děkuji za všechno to, co děláte. Jenom jedna otázka k Singapuru. Eh, vy jste tam byla před eh, pár týdny. Můžeme očekávat nějaký text do léta, protože hm, je zde nebezpečí, že eh, to nedokončíme do konce mandátu. O Singapuru už se vyjednává od roku 2014. Eh, já myslím, eh, že dohoda se Singapurem eh, je vítězstvím pro všechny evropské země, protože oni k nám v podstatě nic moc nepřivážejí. Můžeme tedy očekávat dobré zprávy v tomto směru a kdy? Prezidente. Děkuji, pane předsedo. Já se také připojuji k těm poděkováním všech kolegů za to, že jste se sem dostavila po cestě z Washingtonu a také za tu intenzivní práci, kterou provádíte, protože když se podívám na tento mandát, opravdu od začátku už um, jsme vykonali dlouhou cestu, samozřejmě ještě hodně zbývá. A ohledně eh, obchodu a rozvoje, myslím si, že je nařízení, která byla schválena ohledně minerálu a pak tedy obchodu a příslušný doložek eh, proti mučení, tak si myslím, že to je dobrý základ pro ty mnohostranné vztahy. A mohlo by být užitečné do těch jednání o těch obchodních dohodách s třetími zeměmi se zapracovaly také závazky, že převezmou tato nařízení těch eh, krvavých minerálů a pak tedy toho zabraňování mučení, tedy aby se nepoužívaly takovéto nástroje a navíc tedy s těmi partnery, se kterými ty dohody již máme, aby se to tedy, eh, aby bylo dosaženo takových závazků z jejich strany. A co se týče Japonska, tady jsem se chtěla zeptat, jaká je situace se zapracováním určité kapitoly nebo dohody o investicích. Já si myslím, že dnes více než kdy jindy by bylo zapotřebí mít takovou dohodu s Japonskem ohledně investic takže kdyby to bylo možné, jak na to nahlížíte? A situace se spojenými státy, já si myslím, že vyplynulo jasně, že jak si nenahlížejí Spojené státy na Unii jako na partnera, jako na přítele a že to určitě nebylo odůvodnění těmi národními zájmy, že tam byly jiné volební zájmy nebo politicky výhodné zájmy, ale rozhodně se to netýká pravidel obchodu. Toto je jisté a doufejme tedy, že to dnešní oznámení bude pozitivní, jak všichni doufáme tedy. A mám otázku ohledně těch volebních eh, výhod. Eh, tady určitě může eh, Trump ještě přistoupit k jiným dalším položkám, co se týče celních sazeb. Pan Čikko. Grazie, prezident. Děkuji, pane předsedo. Také já děkuji paní komisařce za tak důležitou práci, kterou provádí, zejména také vzhledem k tomu, že sjednocená Evropa umožňuje čelit takovýmto situacím. Pokud mi dovolíte, kolegové už na to poukázali, ale já bych se rád zmínil ještě k tomu dnešnímu prohlášení Trumpa. Bude to mít přímé i nepřímé dopady. Ty první se týkají eh, možnosti toho, že se tedy zachovají celní sazby Eh, vůči Evropské unii, ale pak to budou i nepřímé dopady, to znamená přesměrování obchodu s ocelí. Například Turecko v dnešní době eh, má tedy obchodní vztahy s, s Amerikou v hodnotě 800 tisíc tun a ve chvíli, kdy se americký trh uzavře, tak tyto tisícovky tun se přesměrují na evropský trh a to si myslím, že je důležité tady postupovat opatrně na tu reakci Spojených států. Je důležité totiž eh, si uvědomit, že už jsou tu předvídatelné možné dopady a že už dnes bychom tedy měli mít připravenou eh, reakci. Ano, je to ta lhuta těch 90 dní, je třeba tedy velice obezřetně, detailně si připravit reakci. Pak je tu i Čína a ta v dnešní době již vyváží dvojnásobek toho, než co dokáže vyvážet eh, Evropská unie jako celek. Takže zase je důležité se soustředit na tyto aspekty. Já chápu, že všechna ta další témata jsou důležitá, ale právě dnes eh, tady můžeme Eh, v podstatě vidět, jak může celkově padnout eh, veškerý ocelářský průmysl v Evropě a musíme mít tedy opatření, která budou užitečná. Děkuji mnohokrát, že jste přišla, paní komisařko. Možná vás překvapí, že nebudeme hovořit o obsahu. Musím říct, že všichni jsme velmi nadšení z toho, jak hodně pracujete na tolika frontách, ale k formě jak ve střednědobém a krátkodobém horizontu to zvládnete, protože pochopitelně, že je důležité, abyste konkretizovali řadu dohod o volném obchodě s řadou zemí a vytvořili toto prostředí v Evropě, ale jak vlastně zvládneme ty obchodní dohody, které už máme podepsané? Je sice důležité podepsat dohodu, ale zároveň je potřeba, aby byla respektována. A když se podíváme na budoucí práci, a tady hovořím pod kontrolou Salvatore Číkeho, který má novou nomádskou technologii, my jsme tedy položili otázku týkající se potřeby pracovníků pro tuto práci. Jak se může stát, že zítra nebo na konci roku tuto metodu evropského screeningu zavedeme do praxe? To bude také vyžadovat spolupráci vašich služeb. Myslíte si, že dnes máte dostatek lidí na to, abyste byla schopna zvládnout všechny tyto části své činnosti? Možná, že to je tedy nad rámec eh, kompetence parlamentu, ale prostě kromě politické vůle potřebujeme také rozpočtovou vůli. Já když vidím tu masu práce, kterou máte před sebou, tak pokud chceme, aby to bylo efektivní, no tak je potřeba, abyste měli dostatek lidí a dostatek peněz. A občas si opravdu klademe otázky, možná, že na to máme i právo. Uh, uh, děkuji, vážení kolegové, nyní paní komisařka. Uh, thank you very much. Mnohokrát děkuji. K panu Kelimu. Ano, je důležité, abychom měli tyto dohody o obchody ve chvíli, kdy někteří partneré se, partneři se uzavírají. Je potřeba ukázat, že jsme otevření, že chceme obchodovat, že chceme mít okruh partnerů, se kterými chceme mít dohody, které budou vítězstvím pro všechny a které budou zahrnovat kapitoly od udržitelnosti a které budou podporovat především malé a střední podniky. To neznamená, že e, nevíme o některých, některých rizicích, některých problémech, ale je to důležitá součást evropské identity, to, že jsme otevření, a to je také součást naší prosperity. A vidíme, že celá řada zemí se obrací na Evropskou unii, chce spolupracovat s námi na, v multilaterálních fórech a tak dále. Pokud jde o Japonsko a Singapur, komise o tom rozhodne 17. dubna. 17. dubna se bude rozhodovat o Singapuru a Japonsku, pokud bude, budou dokončeny překlady. Já myslím, že budou. Probíhají eh, diskuse o to o samitu s Japonskem, eh, pokud vím, ještě nebylo potvrzeno datum. Rada samozřejmě bude potřebovat nějaký čas e, poté, než jim to pošleme, takže uvidí, kolik budou potřebovat času, než to budou moci podepsat. Vám to také budeme moci poslat, budete moci začít e, s přípravnou e, prací, když to ještě nebude oficiální a potom doufáme, že o tom budete moci hlasovat na podzim, to znamená do konce tohoto roku nebo na začátku příštího roku. Pokud je o Singapur, je tam stejný postup. Myslím, že se neplánuje summit. Mělo by to vstoupit v platnost plus minus ve stejnou dobu. Pokud je o Větnam, tam by to mělo být o něco později, protože ještě nebyl to nebylo přeloženo. Pokud je o Indii, Neměla jsem eh, v plánu něco skrývat. V podstatě jsem se hlavně soustředila na ty eh, nejzásadnější věci. Jak víte, proběhl summit, lídři se tam dohodli, že se budou zabývat eh, různými možnostmi. Minulé víte, že se to zaseklo a tomu chceme nyní předcházet proběhly eh, technická setkání, a konference, další schůzka hlavních vyjednavačů se plánuje v dubnu. A plán je, že udělají co nejvíce práce a poté na dalším summitu podají informace mm, eh, hlavům, eh, hlavám státu a vlád. indičtí partneři jsou ochotní vyjednávat, ale naše ambice stále ještě nejsou na stejné úrovni, takže uvidíme, eh, kam se pohneme. Dochází zde tedy k pokroku. A po eh, schůzce hlavních vyjednavačů v Dubnu vám mohu dát více informací. Pokud jde o Bangladeš a o otázku uprchlíků, Evropská unie, jak víte, poskytuje velkou pomoc. Eh, nemám v hlavě čísla, ale můžeme vám je poslat. Pokud jde o obchod, samozřejmě máme obavy, pokud jde o otázku lidských práv v Bangladeši, takže to monitorujeme spolu s generálním ředitelstvím MPL a dalšími. Soustředíme se na pakt s Bangladeší, je tam ale ještě celá řada otevřených věcí, takže to je hlavní priorita v tuto chvíli, pokud je o Bangladeš. Dále Mercosur. Tam není příliš silná regulatorní spolupráce, jako je tomu například na, eh, s, s Japonskem nebo s Kanadou. Pokud je o odlesňování, ano, jsme si toho vědomi. Brazil, Braz, Brazílie eh, do uh, pařížských závazků zahrnula boj proti odlesňování. A probíhá hodnocení dopadů průběžné hodnocení dopad, dopadu s Mercosurem. Myslím, že předběžná zpráva by měla být k dispozici do léta a do konce roku chceme vít, mít výsledky konzultací s občanskou společností. Samozřejmě, až to bude k dispozici, tak vám poskytneme informace. Pokud jde o dovoz potravin z Japonska, My se eh, soustředíme na 12 oblastí prefektur, eh, kde eh, jsou prováděny kontroly a zatím a tyto potraviny byly vždy bezpečné z hlediska jaderného záření. A k paní Eh, k panu Silva Pereira. Ne, nemáme žádnou tajnou dohodu s eh, Trumpovou administrativou. Myslím, že se nám úspěšně podařilo argumentovat. Říkali jsme, že Evropská unie není eh, ohrožením národní bezpečnosti USA v oblasti ocely a hliníku. Poskotli jsme jim hodně údajů. Myslím, že diskuze byly úspěšné a doufejme, že to povede k tomu, že budeme vyloučeni z toho seznamu. Přesto tato opatření eh, neodpovídají pravidlům VTO a diskuze tudíž bude pokračovat. A co jsme řekli? Řekli jsme, že vytvoříme pracovní skupinu a přesný, přesná náplň této pracovní skupiny ještě bude ehm, dále určena. Budou se tam řešit otázky, jako je třeba kontrola investic, spolupráce e, v oblasti nadměrné kapacity, e, Čína, a tak dále. A takže mm, tímto se budeme dále zabývat, musíme to dále upřesnit. A bude vytvořena tato pracovní skupina. Podíváme se na to, jak, jakým způsobem, způsobem bude pracovat. A takže nejde zde o žádnou tajnou dohodu s Amerikou. Pokud jde o Japonsko, o tom už jsem hovořila. A kapitola STS tam samozřejmě je. SDS tam samozřejmě eh, je. Patnáct akcí se bude týkat eh, všech dohod, eh, současných i budoucích. Tlačíme také na Japonsko, aby ratifikovalo úmluvy ILO. Pokud je o Jižní Koreu, to říkal pan Šustr, O tom jsme hodně diskutovali. Víte, že tam mají novou vládu, nového eh, prezidenta. Setkala jsem se několikrát eh, s ministrem obchodu, hovořili jsme po telefonu. A pokud nedojde k žádnému pokroku, potom jsme řekli, že eh, vyžádáme si formální konzultaci k tomuto tématu. Čekáme, zda přijdou s nějakými konkrétními plány a pokud tomu tak nebude, potom to bude muset řešit, protože ta situace je skutečně znepokojivá. A prezident eh, potvrdil, že chce řešit tyto věci, že chce podepsat úmluvy ILO, takže uvidíme, jak to bude vypadat. A pokud jde o otázku Norska, pan Vancen. Jsem si vědomá těch cel, o kterých jste hovořil. Hovořila jsem přednedávnem s ministrem, je tam také nová vláda, takže eh, můžeme eh, toto téma eh, znovu nakousnout a já kontaktuji kolegy v komisi a pokud říkáte, že jsme to dostatečně nekoordinovali, tak já to beru na vědomí a ještě se na to podívám. E, zeptám se e, kolegů a podíváme se na to, co jsme udělali a co můžeme dále udělat. O Singapuru už jsem hovořila, na to už jsem odpověděla. Paní Tapery, ale cla. A většinou, když uzavřeme obchodní dohody, snažíme se zbavit cel. Pokud nemáme obchodní dohody, a potom a ty a, ta cla, která máme, jsou rovná pro všechny a, um, země. A máme tedy uh, uh, a, 10% vůči USA i ostatním uh, zemím. USA mají vůči nám cla, některá cla jsou mnohem vyšší, eh, například oblečení, eh, boty, nákladní automobily. Některá cla jsou stejná, jiná jsou odlišná. A pokud byste chtěli zrušit cla na automobily, potom bychom to museli udělat pro celý svět a to by, byl skutečně, to by bylo skutečně velké rozhodnutí, které nyní nemohu udělat. Já myslím, že eh, ani kolegové z vaší vlastní země by tím nebyli příliš nadšení? Ehm, nemůžeme eh, zkrátka něco takového udělat, už vůbec ne náhle, třeba za dva týdny. Ehm, může Trumpova administrativa přijít s něčím dalším? Ano, nevíme to v tuto chvíli. Ehm, nyní jsme řešili ocel a hliník. My jsme v USA řekli, jaké máme obavy, jestli přijde Trumpova administrativa s novými návrhy, to nikdo neví. Pokud jde o um, eh, konfliktní minerály a, a nástroje na mučení, a to Eh, je něco, co se vyžaduje skutečně silné eh, monitorování. Je nutné, aby dané země měly kapacity na monitorování. Eh, pokud to zahrneme do obchodních dohod, my se snažíme soustředit se na tyto věci, na tyto nástroje na mučení. Snažíme se spolupracovat v této oblasti, snažíme se vytvářet kapacity na celních úřadech, um, aby zde byla možná kontrola. Pokud je o konfliktní minerály, tam postupujeme podobně, ale eh, myslím si, že nemohou být zahrnuty do obchodních dohod, protože se to vyřaduje velké náklady. Japonsko a investice, ano, tato vyjednávání probíhají paralelně. A tato vyjednávání eh, nebyla pozastavená dále pokračují. Samozřejmě obtížná otázka je otázka investičního soudu, ale dochází tam k pokroku a doufám, že se nám podaří dosáhnout řešení. A pan Čiko, ano, jsme si toho vědomi. Hovořil jste o oceli, Ehm, o tom, že ocel, která by mohla, eh, nebo která měla eh, se pohybovat do USA, eh, nakonec skončila v Evropě. Ano, to je problém, jsme si toho vědomi. My jsme v úzkém kontaktu s lidmi z ocelářského hilníkového průmyslu. Říkali, že už jsou svědky tohoto vývoje a samozřejmě je možné, že budeme muset zavést obraná opatření bez ohledu na to, zda získáme výjimku v USA či nikoli. Takže toto už jsme udělali, eh, zahájili jsme vyšetřování u celé řady produktů. A eh, k tomu, co říkal pan Prust? Máte úplně pravdu, protože tady nejde jenom o vyjednání dohod, to je samo o sobě důležité, ale s vaší podporou se více angažujeme i v otázce naplňování stávajících dohod, protože ono je hezké a vypadá hezky na papíře, že vyjednáme dohodu, ale pokud malé a střední firmy nedokážou využít těchto prostředků, tak to k ničemu neslouží. Takže spolupracujeme s členskými státy, snažíme se vytvořit eh, fórum a webové stránky, kde informujeme o možnostech a kromě toho také věnujeme větší pozornost implementaci. Před pár měsíci jsme k tomu vydali zprávu, děláme to každý rok, ale určitě to je hodně práce. Máme spoustu dohod v jednání, máme VTO, teď řešíme také britské přátelé, respektive budeme to řešit záhy, takže kolegové z generální ředitelství trade pracují den a noc, jsou kompetentní, efektivní, ale pochopitelně, že bychom mohli využít další zdroje. Takže pokud parlament chce být na naší straně při vyjednávání rozpočtu, tak my budeme velmi, velmi spokojení. Děkuji. Mnohokrát děkuji, paní komisařko. Samozřejmě jsme na vaší straně, pokud jde o zdroje generálního ředitelství Trade Stále se zde žádá o více, ale my víme, že to skutečně není jednoduché. Mnohokrát děkujeme za veškeré informace, za přehled, za zodpovězení otázek. Budeme v kontaktu a hodně štěstí při vyjednávání s USA. So, If anybody like to leave the room. Pokud se někdo odejít, neumím si představit, proč bych chtěl, ale pokud se někdo odejít, potom prosím tiše. A dostáváme se k bodu 20. Eh, činnost monitorovacích skupin. proběhla monitorovací skupina pro USA 6. března, hovořili o otázce oceli. Nyní jsme si, myslím, k tomu vyslechli nejaktuálnější informace. 7. března proběhla monitorovací skupina k Japonsku. Pedro má slovo. A mnohokrát děkuji. Proběhla, proběhla schůze monitorovací skupiny eh, s Mauro Petricione, protože bylo to naposled s ním, protože byl jmenován na nový post. Hovořili jsme eh, eh, o udržitelném rozvoji, ale především o lhůtách. A já bych vám chtěl říct něco k těm lhůtám. Právě jsme slyšeli, že komise schválí svůj návrh v dubnu, 17. dubna. Rada by dohodu měla podepsat před létem a poté budeme moci zahájit diskuzi. Text je k dispozici, není potřeba to dále spožďovat. Je potřeba mít řádnou politickou a obsahovou diskuzi. V dubnu proběhne a v květnu proběhne zasedání monitorovací skupiny. Setkáme se se zainteresovanými stranami. První měna názorů v Intě by e, měla být v červnu. E, chceme zorganizovat veřejné slyšení, koordinátoři o tom už rozhodli a to by mělo být v červenci. Chci představit návrh doporučení a předložit usnesení hned po dohodě tady v parlamentu, to znamená asi v červenci. A to znamená, že po létě na první schůzi bychom mohli o tom diskutovat v Intě. A poté e, později e, budeme mít lhůtu pro pozměňovací návrhy. Rovněž e, v září se Inta chystá do Japonska. V Intě by se mělo hlasovat v říjnu nebo na začátku listopadu a konečné hlasování na plenárce by mělo proběhnout do konce roku v prosinci. Děkuji a hodně štěstí v další práci. Ukrajina. 20. března se hovořilo o implementaci DCFTA a také o M FA pro Ukrajinu. Asi si eh, vzpomenete, že třetí tranče MFA eh, nebyla Ukrajině přidělena, protože nedošlo k odpovídající eh, implementaci některých podmínek. A my se k MFA pro Ukrajinu ještě vrátíme, protože komise přišla s novým návrhem. Indonésie, David Martin, 21. března. Ano, Bylo to včera. Hovořili jsme s komisí o vyjednávání 19. Um, února v Indonésii. Zjistili jsme od komise, že atmosféra vyjednávání byla dobrá, že je zde vůle pokročit dále, nicméně uh, pokrok je pomalý. Existuje zde naděje, že příští měsíc um, dojde k dalšímu pokroku, um, především ve službách. Uh, již došlo k pokroku, pokud je o SPS v oblasti energetiky a surovin. Uh, pokud jde o investice, a tam invoz, uh, Indonésie ještě není připravená. A tato věc bude pravděpodobně muset eh, být vyřešena na velice vysoké vládní úrovni. Pokud jde o obchod a trvale udržitelný rozvoj, a to je také problematická otázka, protože na jednu stranu se zdá, že jsou otevřeni zohlednit naše požadavky, eh, pokud jde o pracovní podmínky a eh, ochranu životního prostředí. Jsou také připraveni mít přístup na základě sankcí, ale je zde jedno velké ale jenom pokud budou mít eh, větší hospodářské přínosy. A jak ehm, se to vyřeší, ehm, to myslím není jasné. Pokud jde o zadávání veřejných zakázek, a o tom se hovořilo, ale ještě nepadlo žádné rozhodnutí, pokud jde o přístup na trh. A dnes se hodně hovořilo o palmovém oleji, to je důležitá věc. Já myslím, že by bylo ehm, dobré o této věci hovořit. Byl jsem trochu překvapen, um, že, um, jak řekla komise, Indonésie nechce až uh, tolik řešit tuto věc. A byl jsem rád, když jsem slyšel, že Spravodaj k tomuto tématu se účastnil schůzky a mohu, mohl vyjádřit svůj postoj nebo postoj parlamentu k přepracování směrnice. Takže celkově e, konstruktivní schůzka, došlo k nějakému pokroku, ale vyjednávání pokračují celkem pomalu. Děkuji a 21. března jsme také měli monitorovací skupinu k Rusku. Pro tuto chvíli ale nemáme žádné intenzivní obchodní vztahy a to z řady důvodu s Ruskem. Děkuji. Pojďme k bodu 21, tedy kontrola přímých zahraničních investic. A hned dám slovo zpravodaji panu Proustovi a požádám jej o předložení tohoto návrhu. Bien, merci, monsieur le... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ještě předtím, než se pustíme k této zprávě jako takové, tak asi víte, že jsem chtěl vytvořit pracovní dokument dopředu, Problematika této meteorologie je v tom, že je velmi složitá. Je to dokument celkem komplikovaný, takže já jsem se mohl zabývat průřezovými oblastmi hlavně. A já jsem chtěl poděkovat všem stínovým zpravodajům, kteří pracovali na této agendě, kteří přispěli k tomuto textu, obohatili jej a já jsem se snažil do maximálně možné míry zohlednit jejich připomínky. Pojďme se tedy podívat na návrh zprávy a 73 pozněvacích návrhů, které byly předloženy. V tomto mechanismu evropského, evropského filtrování, chcete-li, dojde k velké, velké diskusi. A já si myslím, že tady jsou tři důležité věci. Za prvé sbírání, za druhé analýza a za třetí sdílení informací. A uvidíte, že pozněvacími návrhy se vlastně vždy snažím o to, abych tyto oblasti posiloval, aniž bych tím oslabil další věci. Evropa musí zůstat otevřená investicím. Měli jsme různá technická slyšení, na jednom z nich třeba bylo devět členských států a byli schopni podělit se o své zkušenosti a ukázat, že když stát začne kontrolovat tyto investice, tak to nemá nutně dopad na úroveň investic. Evropa musí být otevřená investicím, ještě jednou opakuji, nejsme proti nim, ale jsme proti investicím ze zahraničí, které neodpovídají hospodářské logice, ale spíše sledují logiku politickou. Také jsem chtěl říci, že ve zprávě a pozněvacích návrzích není nic protekcionistického. Protekcionismus to by znamenalo chránit se ze špatných důvodů. Tady máme důvody dobré, týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku. Členské státy učiní konečné rozhodnutí o investicích na svém území. Jinými slovy, jak uvidíte, já nikde nespochybňuji zásadu subsidiarity, tedy členské státy stále jsou tím jediným, kdo konec konců může učinit to poslední rozhodnutí. Kromě toho také nikoho nenutíme k tomu, aby vytvořil nějaký filtrační mechanismus. To je důležité. Snažíme se najít řešení, aby při sběru se sbíraly kvalitní údaje a navíc, aby ty údaje byly systematicky kvalitní, ale nemáme žádný zájem nutit k ničemu členské státy. A chci jenom připomenout, že 13 států Evropské unie už takovéto prostředky mají. Nechceme ale nutit nikoho, aby zaváděl takovýto filtrační mechanismus. Kromě toho Chceme také najít určitou rovnováhu mezi komisí a radou. Je potřeba mít mechanismus, který bude na jednu stranu pragmatický, účinný a jasný. A z toho důvodu se pokusím možná trochu výjimečně rychle proběhnout několika body, které dobře charakterizují můj návrh. Za prvé, článek 8, tam máme proces klasických investic, na které se nevztahuje tento evropský návrh. Čili v podstatě členský stát má nějaký filtrační mechanismus a oznámí komisi a členským státům, že takovýto filtrační mechanismus má. Potom státy mají 25 dní na to, aby se vyjádřili a komise má dalších 25 dní plus 10 dní, pakliže nějaký členský stát se vyjádřil. A potom jsem se rozhodl to zkrátit na 15 dní, tu lhutu, aby to bylo efektivnější, protože všichni víme, že ve stávajícím hospodářském světě je potřeba rychle reagovat. A vidíme vlastně na tomto schématu, že tento proces má tu výhodu, že je na jednu stranu jednoduchý a také jasný. Teď se můžeme pustit na schéma na stranu 4. Tady jsem vložil něco nového. Státy, které nemají takovýto filtrační mechanismus, případně mají mechanismus, který není kompetentní, protože se může stát, že takovýto screeningový mechanismus se nebude týkat všech odvětví, takže pokud takovýto screeningový mechanismus se netýká zahraničních investic, tak potom státy mohou dobrovolně v tomto případě požádat Evropskou komisi či kterýkoliv jiný členský stát, aby se k tomu vyjádřili. To může státu pomoci. Pokud prostě jenom potřebuje informace a nic se nemění na původním procesu. Teď, co se týče lhůt, tak tady se nic nemění oproti předchozímu schématu. A pak se můžeme dostat k článku 9. Tady uvidíme na schématu proces, který začne běhe, běžet, když se takováto investice týká projektu anebo programu Evropské unie. Máme tady stejné fungování jako u obecných investic, jinými slovy tedy stát musí být schopen se vyjádřit k těm investicím jiného státu, protože v podstatě také přispívá do fondu, ze který se následně financují evropské a evropské projekty a programy. Pak jsem ještě navrhl, aby Evropský parlament mohl se přímo obrátit na Evropskou komisi a požádat ji o vydání stanoviska. A když si pročtete tu zprávu, tak uvidíte, že se snažím zapojit ve všech fázích do procesu Evropský parlament více. Teď se můžeme pustit na stranu 7. Řekněme, že státy, které nemají mechanismus, anebo nemají kompetentní mechanismus, nemají uh, kompatibilní mechanismus, také si můžou vyžádat stanovisko. Státy také mohou předložit stanovisko. V podstatě všichni mají právo a možnost se k tomu vyjádřit. A jak uvidíte, Máme tady systém, který je jednoduchý a čím více se bude měnit, tak tím více bude složitý. A jak jsem upozornil v úvodu, podniky potřebují mechanismus, který bude fungovat a bude jednoduchý. Řekněme třeba, že potřebujeme hlavně pragmatický nástroj, v každém případě nástroj, a viděli jsme to i v, stanov, v různých stanoviscích jiných výborů a pra, právě proto a v podstatě se k tomu vracíme třeba po deseti letech, že se vytváří nějaký mechanismus, který je příliš složitý a pak je nepoužívaný. Tím se snažíme reagovat na potřeby podniků. Z mého pohledu asi nejdůležitější pozněvací návrhy spočívají v tom, že Kromě toho, co navrhla Evropská komise, já navrhuji ještě třetí scénář. Takže máme tady dva scénáře týkající se stanovisek. Tady vidíte schematicky vyjádřený můj třetí návrh. V podstatě to znamená následující. Řekněme, že komikse a třetina členských států mají za to, že tato investice je proti zájmům Evropské unie anebo představuje ohrožení bezpečnosti či veřejného řádu, tak potom členský stát ve spolupráci s těmi ostatními musí najít řešení. A tady je důležité to znění, protože se tady říká, že musí najít alternativní řešení jednoduchému schválení investice. A co tím myslím? Bude to scénář, který se objeví málo kdy. Nicméně zaplní určité vakuum, kdy tedy ta investice by byla spochybňována řadou členských států z důvodu bezpečnosti anebo veřejného pořádku. I nám poslancům se stane, že jsme v situaci, kdy v podstatě musíme jenom reagovat na situaci, kterou jsme konstatovali, ale nemůžeme s ní nic udělat. Takže tento návrh nespochybňuje zásadu subsidiarity, protože členský stát, ve kterém má ta investice být, o tom rozhoduje. Ve spolupráci to znamená, že zahajujeme dialog. A možná si vzpomínáte na tu trojici od začátku, tedy sběr, zpracování a výměna informací. A ta výměna informací znamená dialog. A to je opravdu ten úhelný kámen. To je zcela zásadní. Čili státy se rozhodnou způsobem, aby ubezpečili ostatní členské státy a komisi, že třeba učiní nějaká průvodní opatření, pokud mají mechanismus, anebo budou sledovat tu investici, pokud nemají filtrovací mechanismus, anebo provedou další opatření. Například. Představme si zahraniční investici do sdělovacích prostředků v zemi, kde není sledovací mechanismus. Tam jsou zprávy z různých zemí, jeden stát se k tomu vyjádří. Pokud ten stát bude chtít tu investici, tak například může přijmout zákon, který hovoří o fake news. A nebo eh, dá testovací období, po kterém prodlouží licenci. Čili vlastně nikoho k ničemu nenutíme, umožňujeme pouze dialog a výměnu údajů k tomu, abychom našli společné řešení. Například koordinační skupina pro sledování investic. Tam jsem do nařízení vložil tento nástroj tak, aby podniky, subdodavatele a odbory se mohly o celé záležitosti pobavit s odborníky Evropské komise a státu. Co se týče dalších návrhů, tak eh, opět opakuji, že investice jsou složitá věc a nevždy je všechno černobílé. Takže máme jakýsi zastřešující mechanismus a to bezpečnost a veřejný pořádek. Ale zase máme velké možnosti pro státy, aby tu um, investici ospravedlnili. To je ta šedá zóna. Třeba je to strategická oblast. To neznamená nutně, že když někdo investuje do strategické oblasti, takže to hned znamená nebezpečí pro, bezpeč, pro veřejný pořádek, anebo že to ohrozuje bezpečnost. Je tam v podstatě jenom něco, co má pomoci při rozhodování. Podívat se třeba na nějaký strategický záměr za tou investicí, nebo třeba podívat se na reciprocitu. My jsme to dneska zrovna hovořili s paní komisařkou, že třeba v některých situacích ten druhý trh není otevřený pro nás tak, jako my jsme pro něj. To nejsou žádná diskriminující kritéria. Jde jen o dialog mezi státy. A je to určitě souvislost, kterou je potřeba vzít v úvahu. Takže, abychom si rozuměli, co se komise týče, tak ta pouze poskytuje další informační prvky. Nejedná se o kritéria, která by umožnila znemožnit nějakou investici, protože jinak bychom mohli mít právní problémy s VTO. Nicméně mám za to, že tento systém nám umožní získat lepší představu i o obecném globálním kontextu této investice. No a nakonec to pomůže státům eh, rozhodovat s vědomím toho, o co u té investice jde, komplexnosti aby to bylo účinné, aby se to neobcházelo, protože to je konec sensu náš cíl, tak je potřeba, abychom tento sledovací mechanismus jak si dobře zacílili na identifikaci konečného investora, protože v řadě případů vidíme, že někdo používá nějakého uh, zprostředkovatele a že třeba když se podíváme na nějaký holding, který je v podstatě prázdnou firmou, takže ten zakrývá skutečného investora. Takže potřebujeme ho identifikovat. Je to potřeba pro bezpečnost a pro transparentnost. Ještě jednou opakuji, je potřeba věnovat pozornost sběru údajů v této oblasti. Teď, co se týče strategických odvětví, tak ve zprávě uvidíte, že jsou široce zakrojené v podstatě všechny sektory, pokud to může ohrozit bezpečnost a veřejný pořádek. Já jsem měl do Washingtonu a podíval jsem se na to, eh, co dělají američané. A když se podíváte na veřejnou bezpečnost, tak to je v podstatě místo, kam se vyjde skoro všechno. Nicméně přesto je důležité tady mít dobře vypsané ty oblasti, které by mohly vstupovat do bezpečnosti veřejného pořádku. Třeba jste si všimli, že tam je aeronautika nebo velká data, umělá inteligence, zemědělská data třeba, protože to také působí problémy, sdělovací prostředky, elektrické baterie, což je zase důležitá věc, protože je součástí našeho a automobilového průmyslových strategií. Teď výroční zprávy nakonec. Jenom jsem chtěl ukázat, že za jednoduchost, že za jednoduchostí někdy může být schován nedostatek efektivity. Já si myslím, že by bylo potřeba, abychom mohli učinit veřejně vyhodnocení tohoto projektu s tím, že pochopitelně zachováme důvěrnost údajů. Abych ukončil toto první vystoupení a nějak to zhrnul, Mám za to, že všechny tyto návrhy mají jeden cíl, což říkal Proust můj jmenovec, francouzský spisovatel. Hledáme ztracené doby. My jsme opravdu jedinou mocností na světě, která nemá takovýto mechanismus, který by filtroval investice. A pokud chceme zůstat otevření investicím a chceme mít jasný a pragmatický nástroj, tak pochopitelně to potřebujeme jako Evropa. Pokud to někdo potřebuje, tak jsme to my. Vím, že před námi stojí spousta práce a opravdu si trvám na tom, že je potřeba, abychom na tom pracovali společně, tedy Rada, Komise, Parlament. Musíme najít řešení, které by bylo vyvážené, pragmatické a efektivní. Já si uvědomuji, že máme poměrně náročný harmonogram. Když se podíváme na volební kalendáře, tak pochopitelně chceme abychom to dotáhli do konce, do konce roku 2018. Ale myslím si, že pokud všichni zvěhneme rukáve, začneme na tom pracovat a nebudeme zapomínat na ten cíl, který ještě jednou tedy zopakuji, nebýt proti zahraničním investicím, ale být proti zahraničním divným investicím. A vytvořme si takovýto dobrý nástroj. Já jsem přesvědčen, že se nám podaří společně dopracovat k řešení, které bude uh, jednak reagovat na potřeby státu, ale také potřeby podniků. Protože Jinak by se mohlo stát, že ohrozíme ceřiné společnosti a pokud ohrozíme ceřiné společnosti, ohrozíme zaměstnanost. A zaměstnanost musí být naší hlavní prioritou. Děkuji a budu k dispozici. Děkuji mnohokrát, pane Průsté. Máme 15 minut ještě. Máme stinové zpravodaje, komisy a potom závěr. Takže minutu a půl maximálně. Sociální demokraté, prosím. Já bych v první řadě chtěla poblahopřát panu zpravodaji, protože opravdu vykonal výtečnou práci a byla to skvělá prezentace a chtěla bych požádat, zda by nám ji mohl rozeslat. Chtěla bych poukázat na dvě věci, které považuji za důležité. Identifikovat eh, konečného investora, jakými prostředky, kdo, jak. Za druhé máme možnost tu mít nějaký dopad takový, že by to bylo neregulováno, protože opravdu musíme velice dobře vysvětlit, jaké je odůvodnění tohoto nařízení, včetně toho, že možná i když se již učinilo hodně kroků ohledně toho návrhu komise, mohli bychom učinit ještě dodatečný krok, já to předložím v příslušnou dobu, ale myslím si, že určitě některé členské státy budou proti, ostatně už jsou, takže by bylo dobré mít dobrou studii dopadu, to by bylo určitě důležité. Možná by se to mohlo vytvořit tady, přímo tady v parlamentu, protože to je velice důležité téma. Už na závěr můžeme propojit to jednání investičních dohod s třetími zeměmi se závazkem v této věci? Děkuji. dem Berichterstatter für... Děkuji zpravodaji za to, co nám představil. A byl bych také rád, abyste nám tu prezentaci poslal, protože byla velice e, zajímavá. Já budu stručný. Kontroly samozřejmě e, závisí e, na specifické situaci v jednotlivých členských státech. Některé členské státy jsou restriktivní, některé jsou otevřenější. Závisí to na historické zkušenosti. V každém případě musíme zajistit, aby byl dodržen princip subsidiarity, protože každý členský stát sám nejlépe dokáže odhadnout, co je nejlepší pro eh, dané hospodářství, pro hospodářství tohoto státu. Eh, hodnocení dopadu by, myslím, bylo dobré mít. Investice ze zahraničí jsou vždy dobré ve chvíli, kdy odpovídají eh, standardům a protože tím také vznikají nová pracovní místa. Je ale důležité, aby tyto investice se samozřejmě pohybovaly v rámci VTO. Nesmí útočit na žádné strategická odvětví, ale to rozhodnutí musí vždy zůstat v rukou jednotlivých členských států, protože ty jsou odpovědné za to, co se děje v daném státě a jak funguje jejich hospodářství politizace, ano, existuje tady toto nebezpečí a tomu se musíme snažit, eh, snažit vyhnout. Jde zde o určitou um, formu um, spolupráce, na které musí mít Evropská unie zájem. Pokud jde o reciprocitu, některé členské státy, eh, myslím, zneužívají situace. Uh, a já myslím, že bychom eh, se mohli zeptat, proč nedělají eh, to, co eh, dělat mají. Ale možná bychom mohli postavit reciprocitu trochu více do popředí. A mě by zajímalo, jaké paragrafy nám brání zde více zdůraznit reciprocitu. Mnohokrát děkuji, Dita Charanzová. Děkuji za tento návrh zprávy. Mám pár připomínek, pokusím se o stručnost. Mám pět věcí. Za prvé, Evropská unie musí zůstat otevřená zahraničním investicím do stejné míry jako nyní, protože příliv investic je jeden z klíčových motorů evropského růstu a vytváření pracovních míst. Za druhé, Musíme si dát velký pozor při definování tohoto legislativního nástroje a řádně vzít v úvahu právní základ. Toto rámcové nařízení vychází z veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku a nemělo by sloužit jako nástroj uzavírání našeho trhu z důvodu reciprocity nebo hospodářských zájmů. Za třetí, jak byl tento návrh předložen, to bude představovat administrativní zátěž pro členské státy, ale zároveň členské státy by mohly začít vstupovat do eh, jeden druhému, tedy do rozhodovacích procesů. Členské státy by měly být schopny eh, si monitorovat tyto investice na základě své vlastní situace a podle svého uvážení. A zároveň si nemyslím, že bychom měli dávat další povinnosti Evropské komisi, kromě těch, které již máme ve svém úvodním návrhu. A za čtvrté, vítám, protože je to důležité, výměnu informací a lepší koordinaci členských států. Vytvoření koordinační skupiny také vítám a myslím si, že tato zpráva by se spíše měla ubírat tímto směrem. V každém případě se dá odůvodnit koordinace, nicméně rozhodující pravomoci musí zůstat plně v rukou členských států a jejich orgánů. A poslední připomínka týkající se odvětví. Já si uvědomuji, že zpravodaj poměrně zásadně rozšířil seznam těchto odvětví a nejsem si jistá, jestli je to potřeba. Myslím, že některé z těchto odvětví není potřeba zmiňovat, ale já jsem chtěla zmínit sektor sdělovacích prostředků, protože nedávné vývoje ukázaly, že jejich role je zcela zásadní pro společnost a demokratické procesy a proto by tam měly být. Děkuji, Luciana Begin, prosím. Děkuji. Děkuji mnohokrát za slovo, pane předsedo. Děkuji panu zpravodaji za výbornou odvedenou práci. Takovéto sledování mezinárodních investic potřebujeme v Evropě abychom si vyhli situaci, kdy zahraniční firmy nejednají transparentně. A aby se příliš tyto firmy nekoncentrovaly. Já jsem pochopila, co jste říkal o určitých odvětvích. Myslím, že dobrým příkladem je také zdravotnictví. Co se týče obrany, tak tam by bylo dobré mít, užitečné mít nějaký systém na evropské úrovni a bylo by dobré požádat všechny členské státy, které už s tím mají nějaké zkušenosti, aby se o ně podělili. Abychom tedy mohli takto sledovat eh, přímé zahraniční investice do obrany. A jedno z kritérií, které bychom mohli používat, je právě reciprocita. Myslíme si, že by bylo dobré, aby na evropské úrovni jsme skutečně řešili a snažili se dosledovat, kdo je skutečným investorem a kdo je skutečným příjemcem, tak abychom se dozvěděli, pokud třeba nějaká zahraniční vláda se snaží prostřednictvím této investice vyvíjet vliv. Měli bychom to také konzultovat s občanskou společností a s dalšími zainteresovanými stranami. Jsme připraveni na spolupráci a předložíme pozměňovací návrhy. Děkuji, pan Buchner, prosím. Já sice nejsem stínovým zpravodajem, ale jsem stínovým zpravodajem ke stanovisku a v jiném výboru. Já myslím, že jste eh, zazněla eh, většina důležitých věcí, ale chtěl bych eh, doplnit ještě jednu věc. Jde o otázku lidských práv a klíčových technologií. Pokud je o klíčové technologie, vzpomněl bych případu Okuka v Augsburgu. Tam čínská firma koupila firmu z Augsburgu, a která je e, vedoucí firmou v moderních technologiích. A co se stalo? Tyto vědomosti se dostaly do Číny a augsburská firma dále fungovala a tuto klíčovou technologii jsme potom, potom musíme importovat z Číny do Evropy. Takže takových věcí bychom se měli v budoucnu vyvarovat. Považuji také za velice důležité, aby výměna informací mezi členskými státy, aby byla tato výměna podporována. Máme podniky, které jsou jenom částečně e, vlastněny mateřskými společnostmi, nemají úplně transparentní vlastnictví a já si myslím, že je důležité zajistit, aby se neděly věci, které nechceme. Děkuji, jenom krátká připomínka. Vím, že to je velmi citlivá a složitá oblast. Na druhou stranu je potřeba k tomu přistupovat pozorně. Děkuji zpravodaji za prezentaci, rádi bychom si to ještě proanalizovali a říkáme si, jestli ta lhůta na pozněvací návrhy je skutečně rozumná, berec v úvahu to, co před námi leží na stole. Jenom je to otázka. Máme velmi krátký termín a přitom je to opravdu složitá věc. Dobrá, komise maximálně na pět minut. Absolutní maximum na pět minut. Děkuji, pane předsedo. Byl jste daleko štědřejší, než jsem čekala, takže si myslím, že to zvládnu ještě rychleji. Především chci poděkovat zpravodaji za velmi pečlivou práci, jež výsledky předkládá výboru. Děkujeme mnohokrát za profesionální přístup, který zaujal k analýze. Asi vás nepřekvapí, když dnes řeknu, že tato agenda je pro Evropskou komisi si prioritní. Je to agenda, která si myslíme, že je opravdu důležitá i pro tento parlament a pro radu. Je potřeba, abychom se dohodli v této trojici ještě před vypršením tohoto funkčního období. Zároveň je potřeba říct, že máme před sebou velmi složitý úkol. Budu doufat tedy, že budeme spolupracovat pragmaticky a rychle. V radě stále panují mezi různými státy různé názory, budeme tam muset ještě pracovat. Jak v radě, tak v parlamentu bychom neměli zapomínat na hlavní cíl tohoto legislativního návrhu. Chceme si dát k dispozici nástroj, který nám umožní něco nového. V tuto chvíli nejsme schopni identifikovat transakce, které probíhají na našem trhu, identifikovat trendy zahraničních investic, které by mohly ohrozit bezpečnost a veřejný pořádek v Evropě. Je potřeba spolupracovat na evropské úrovni, protože to je jediný způsob, jak ochránit bezpečnost, a to nejenom bezpečnost členských států, ale Evropské unie jako celku. Já si uvědomuji, že to je pro Evropskou unii nový politický přístup. Nesmíme ani zapomínat na to, že tato diskuse probíhá ve velmi rychle se měnícím prostředí. Je to tedy nové a pak, když by se nám to podařilo, tak by to bylo velkým úspěchem. Pokud by se podařilo, že členské státy se zaváží nejenom, že si budou vyměňovat informace, ale že budou v této oblasti spolupracovat a spolupracovat s Evropskou komisí. V oblasti investic zatím nic takového neexistuje. Rychle se měnící prostředí je také aspekt, na který nesmíme zapomínat, eh, protože existují země na světě, které se zabývají svým vlastním monitorovacím mechanismem a tím, jestli by se neměla aktualizovat. A začínají se zamýšlet nad tím, že v této oblasti by měla platit mezinárodní spolupráce. My si uvědomujeme, že je potřeba spolupracovat mezi členskými státy a mám za to, že stále více roste povědomí o tom, že je potřeba zajistit určitou míru spolupráce i s ostatními jurisdikcemi ve světě. Evropa se takovéto spolupráce musí účastnit. A proto potřebujeme mít toto nařízení. Ve vystoupení jste se zabývali řadou aspektů, nebudu to všechno opakovat, jenom bych se ráda trvala na dvou hlavních zásadních principech, kterým bychom se měli řídit při práci na tomto návrhu. Za prvé, je potřeba zajistit, aby mechanismus pro sledování zahraničních přímých investic se nestal nástrojem protekcionismu. protože uzavíráním brány pro zahraniční investory do Evropy, neotevřeme tuto bránu pro naše investory jinde a tyto investice potřebujeme pro výzkum, vývoje a inovaci. To je také přístup, kterého se držíme i v těch screeningových mechanismech, které mají členské státy anebo jiné jurisdikce, čili zabývají se nikoli reciprocitou, ale bezpečností a veřejným pořádkem. A také důležité je, aby nakonec o těch investicích mohly rozhodovat členské státy, a to přímo i nepřímo. Na to nesmíme zapomínat. Členské státy jsou různé, v, v různých situacích. To je všechno. Děkuji mnohokrát za skvělou práci a děkuji i vám za těch pět minut, které jste mi dal. Výborně, děkuji vám a děkuji, že jste těch pět minut dodržela, protože musíme skončit v půl. Pane zpravodaji, byla žádost, abyste prodloužil lhutu na pozněvací návrhy. Bylo by možné je poslat 4. dubna? No, pokud to tak uděláme, tak ale nebude zajištěno, že všechny pozněvací návrhy budou přeloženy do všech jazyků. Předpokládám, že ty hlavní jazyky pro diskusy přeloženy budou na další schůzi s tím, že hlasovat se bude 17. května. Takže možná bychom kolegu mohli dát trochu dáreček a trochu více času. Co vy na to? Děkuji, pane předsedo. Ano, já myslím, že to není zásadní problém, kdybychom trochu prodloužili tuto lhutu. Dostáváme se ale do období, kde nás čekají volné dny, takže pokud se chceme držet toho času hlasování, tak je opravdu potřeba se podívat na to, jak to nejlépe nastavit a aby se prodloužily ty lhuty, jak jsem říkal, je to skutečně složitá tematika, která potřebuje čas. Takže potřebujeme najít nějaký dobrý kompromis, který by dal nám více času, ale musíme vzít v úvahu i volné dny a svátky, které před námi jsou, tak abychom to byli schopni hlasovat v květnu. Děkuji mnohokrát také zástupkyni Evropské komise, protože jsme pracovali na tomto textu do určité míry společně. Děkujeme mnohokrát Evropské komisi za ochotu k dialogu a za snahu najít řešení. Protože ještě jednou opakuji, a tím bych odpověděl kolegovi, který již opustil sál na otázku reciprocity, tak si myslím, že je potřeba si pořádně tu zprávu přečíst. Co se týče reciprocity, to nemůže být diskriminační kritérium. Když jsem měl technické slyšení s Itálií, tak ti tam dali do vlastního programu reciprocitu a bylo řečeno, že to není v pořádku a že to musí napravit. Tato zpráva vychází z dialogu a komunikace a výměny informací a tak v podstatě nic nebrání Evropské komise nebo členským státům, aby sdělili své problémy třeba s otevřením určitého trhu v rámci tedy dialogu. A pokud máme na pomoci státu rozhodnout, tak třeba bychom to tam mohli dát. Ale v podstatě to tam nemůže být kritérium jako takové na papíře, protože jinak by to nebylo v souladu s VTO. Španělsku. Řeknu, že hodnocení dopadu, to je otázka, která již... Eh, aha, dobrá, no tak můžeme odpovědět jindy. Nic se neděje, my si to vysvětlíme mezi sebou, mezi čtyřma očima, ale v každém případě děkuji a jsem dále k dispozici. Budeme spolupracovat na těchto pozměňovacích návrzích. Děkuji mnohokrát, pane Průste. Takže na pozněvací návrhy máme termín, a to 4. dubna, 18 hodin. A budeme diskutovat o pozdějovacích návrzích na další schůzi 23. a 24. dubna a hlasovat se bude 17. května. Bod 22. Různé, nic. 23. Příští schůze proběhne 23. a 24. dubna. Přeji vám hezké velikonoce.